Iniziamo. Benvenuti a tutti. Vítejte. Zahájíme zasedání výboru. Pokud nemáte nějaké námitky, tak tímto prohlašuji pořad jednání za schválený. Dnes máme tlumočení do všech jazyků našeho výboru. Rád bych také připomněl, že náš výbor, výbor pro zemědělství, pořádá společné slyšení s výborem pro zaměstnanost a sociální věci na téma zemědělství, nebezpečné povolání, jak zlepšit zdraví a bezpečnost toto společné slyšení s výborem pro zaměstnanost a sociální věci proběhne 20. března 2013. Dnešní zasedání je webstreamováno. A teď můžeme začít bodem 3 na pořadu jednání. Vystoupení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA a představení studie týkající se neonikotinoidních insekticidů. Rád bych přivítal především pana Hermana Fontiera z EFSA, který nám představí výsledky studie s přihlédnutím k rizikům, které tyto insekticidy představují pro včely. A předpokládám, že i pan komisař Borš, eh, až se k nám přidá, se také v rámci své prezentace programu pro zbytek volebního období zmíní o této tematice. Hlásí se někdo o slovo? Prosím, Žuzebové. Jen taková otázka. Je to informace pro všechny členy tohoto výboru. Eh, dostal jsem dopis a chtěl bych o tom informovat eh, všechny poslance od eh, švédské tabákové společnosti, kde se uvádí, že směrnice o tabáku bude diskutována a především eh, s lidmi z výboru pro zemědělství. Já jsem dostal tedy pozvání od Swedish Match a já jsem o tom informoval předsedu parlamentu i předsedy frakcí, protože dnes je opravdu problematické sejít se s představiteli tabákových firm, protože existuje umluva Mezinárodní zdravotnické organizace, především článek 5.3, který stanoví rámec, kdy mohou a kde mohou probíhat tato setkání. Takže já se setkám s těmito lidmi pouze v, případu, že by, v případě, že by parlament poskytl rámec, kdy se s těmito lidmi mohou setkat, protože si musíme dát pozor na střed zájmu s tabákovým průmyslem, takže jsem vás o tom chtěl informovat. Nevím, jestli jste dostali stejné pozvání, ale já si myslím, že musíme mít opravdu velmi transparentní. Víme, co se stalo panu komisaři Dalimu, tak by opravdu nestálo za to, aby se to stalo nějakému členovi našeho zemědělského výboru. Takže to je jen informace z mé strany. Děkuji. Ještě někdo se hlasí? Viděl jsem nějakou zvednutou ruku. Ne? Dobře, takže teď můžeme dát slovo Hermanu Fontierovi, Promiňte ještě, Marian McGuinness, promiň, neviděl jsem tě. Omlouvám se, pane předsedo. Je to úplně nesouvisející bod, nevím, jestli to můžete vyjasnit eh, pro výbor v této chvíli. Ale v březnu budeme hlasovat o reformě SZP, ale vy jako předseda to chápete také tak, nebo kdy to bude jasné? Děkuji. K tomuto tématu přistoupíme také zítra, Marian, když budeme hovořit eh, o výsledku samitu 7. a 8. února o finančních výhledech. Připomínám ale všem kolegům, že o vyjednávací mandátu budeme hlasovat v březnu. Nebudeme vyjadřovat eh, závěrečné hlasování. Ani v našem výboru jsme nevydali závěrečné hlasování o těch čtyřech legislativních dosie. To poslední hlasování, které bude souviset se s uzavřením eh, jednání o tomto procesu. Takže hlasování je naplánováno na březen, takže pokud předsedové frakci nezmění názor, tak budeme hlasovat v březnu o vyjednávacím mandátu. A ten mandát samozřejmě bude nejen potvrzen hlasováním našeho výboru, ale doufám, že také budou vzaty v úvahu všechny pozměňovací návrhy, které frakce předloží, takže to bude volné hlasování. Potom samozřejmě bude důležité pochopit, jaká je strategie, budoucí strategie Evropského parlamentu. k víceletému finančnímu rámci a k jednání o finančních výhledech, protože víte, že je to už taková eh, dlouhodobá nepříjemná situace, jak eh, jsme viděli i minulý týden, kdy, byl, kdy byla schůze, kde byl předseda parlamentu, pan Van Rompuy a Barroso a bylo dosaženo dohody, která byla přijata poměrně kriticky, takže doufejme, že se tedy připraví usnesení, o kterém budeme hlasovat pravděpodobně na příštím plenárním zasedání v březnu, ale zatím si nemyslím, že by bylo nutné měnit eh, náš program, který počítá s tím, že budeme tedy požadovat eh, vyjednávací mandát eh, do příštího plenárního zasedání. Tak pokud je to všechno jasné, tak teď můžeme přistoupit k tomu, že dáme slovo Hermanu Fontierovi, z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, takže ten nám přednese svou přednášku a potom můžeme dát slovo ostatním. Prosím. plus rien sur l'écran. Herman Fontier, pronto? Qualche problém? Pan Herman Fontier je připraven? Nějaký technický problém? Mám se problém. Nevidím to na obrazovce. Dobrý den, děkuji za pozvání na toto zasedání a za to, že jste mě dali příležitost prezentovat závěry EFSA o neonikotinoidních insekticidech. Reagovali jsme na mandát Evropské komise a možná by bylo užitečné zdůraznit klíčové složky tohoto mandátu, který jsme dostali. Komise nás požádala, abychom provedli tuto práci do konce prosince minulého roku, a tak jsme to udělali. A komise uvedla, jaké látky musíme vzít v úvahu. Imidakloprid klotianidin a tiametoxan. Jsou ještě další dvě látky, které jsou schváleny, ale ty jsou méně toxické a zatím jsme tedy nedostali mandát vzít v úvahu tyto látky. Pokud jde o ty látky, které jsme tedy zvažovali, tak tam jsme se dívali na eh, všechny použití, dívali jsme se na eh, ošetřování semen a používání granulátu. Brali jsme v úvahu následující údaje. Byly to údaje, které nám předložili žadatelé na úrovni EU. Žádali tedy o schválení aktivních látek a také členské státy, aby dostali autorizaci pro rostliny obsahující tyto aktivní substance. Komise nás požádala, abychom použili dokument, který tvořila EFSA PPR panel, který se týkal vyhodnocení rizik eh, prostředků na ochranu rostlin a jejich dopadu na včely. EFSA přijala dokument, eh, který zavádí novou metodu pro ohodnocování rizik pro včely a bude to přijato tedy do konce května tohoto roku, tato nová metoda. Komise řekla, že EFSA musí vzít v úvahu také všechny další relevantní studie, výzkumy a monitorovací aktivity, které jsou důležité. Jak jsme tedy k tomu přistoupili? Jakým procesem jsme prošli? Samozřejmě nejdříve jsme začali sběrem údajů, přistoupili jsme jak k žadatelům, tak členským státům, abychom dostali všechny studie, které byly předloženy. Sezbírali jsme veškeré informace o používání těchto látek ze strany členských států, dívali jsme se také do literatury a na monitorovací data z členských států. Vyzvali se členské státy, aby nám předložili všechny monitorovací data, která měli k dispozici. Musíme zdůraznit, že když jsme využili vědecké stanovisko panelu PPR, tak jsme do hodnocení rizika začlenili všechny vědecké náhledy, protože toto vědecké stanovisko zohledňovalo všechnu novou, nově zveřejněnou literaturu. Ten panel PPR se zaměřil na všechny nové vědecké články a literaturu ohledně rizika pro včely, takže ta metoda hodnocení rizika bere v úvahu nové vědecké poznatky, především o subletálních efektech a vlivy na, kolony, na, na včelstva a tak dále. Vyhodnotili jsme všechny data, která jsme e, sezbírali a provedli jsme hodnocení rizik e, jak pro akutní, tak e, pro chronické dopady, včetně subletálních efektů. Měřili jsme také riziko vystavení expozice, protože jsme se zaměřovali také na hlavní cesty expozice. Jednak to bylo vystavení se eh, prachu, které je uvolňováno eh, z ošetřených semen a také z granulí. Eh, druhá cesta je expozice zbytku nektaru a pilu z ošetřených rostlin Tím způsobem můžete najít tedy rezidua zbytky v nektaru a v pilu, takže my jsme museli posoudit riziko expozice nektaru a pilu. A další cesta to byly ty zbytky v guteční kapalině. to jsou ty malé kapičky z listu rostlin. A jedná se o systémové látky, takže i tyto kapičky mohou obsahovat eh, vysoké, vysokou koncentraci těchto látek. My jsme posoudili tuto studii a Vydali jsme závěry, ke kterému jsou přeloženy také poznámky, hodnotící poznámky všech eh, hodnocených studií, takže je to zcela transparentní proces a závěry by měly být eh, studovány společně s těmito poznámkami, pokud chcete plně pochopit, jakým způsobem jsme k těmto studiím přistoupili. Návrh eh, nebo návrh závěru byl předán úřadům členských států a požádali jsme úřady, aby se vyjádřili k těmto studiím, nebo tedy k těmto závěrům, mluvám se. Na základě poznámek ze strany těchto úřadů jsme potom vedli diskusy expertů s odborníky, které byly, kteří byli jmenováni příslušnými orgány členských států. A po té schůzce expertů, když jsme tedy posoudili jejich vstupy, tak jsme dokončili své závěry. Jsou to tedy závěry EFSA jako nezávislé vědecké organizace. Přijali jsme 19. prosince tyto závěry. Jaký je tedy výsledek našeho hodnocení? V pár slovech ukázalo se, že jsme neměli dostatek údajů k dispozici, abychom mohli dokončit eh, posouzení rizik. K tomu se ještě vrátím na posledním slajdu. V našich závěrech eh, jsme transparentně vyjmenovali eh, všechny nedostatky, také jsme se zmínili o nejistotách vyplývajících z hodnocení rizika. Myslím si, že to bylo nutné z důvodu transparentnosti a také proto, abychom těm, kteří jsou zodpovědní za eh, řízení rizik, dali informace o tom, jaká je zde míra nejistoty. Posuzovali jsme různá použití a pro každé použití jsme přinesli tabulky, kde jsou tedy výsledky a dostatečná data jsme měli k dispozici, abychom mohli provést eh, posouzení rizik a bylo identifikováno eh, riziko, které je v těchto tabulkách. Někdy to identifikované riziko bylo na základě eh, prvního hodnocení rizika. To znamená, že v případě, že by byla k dispozici jiná studie, vyšší studie, tak v tom případě ten výsledek by mohl být jiný než eh, v případě hodnocení rizika, ale my jsme v tomto případě použili to první, to jednodušší prvostupňové posouzení rizika a došli jsme k závěru, že bylo identifikováno riziko. V mnoha případech eh, posouzení rizika nemohlo být dokončeno, protože jsme neměli k dispozici dostatek údajů, abychom mohli provést analýzu rizik, anebo neexistovala schémata pro posouzení rizik nebo ta spouštěcí hodnota. A také jsme měli situaci, že u některých eh, analýz rizik jsme mohli dokončit analýzu a nebylo identifikováno žádné riziko. A to bylo právě v případě některých těch hlavních cest expozice. Pokud jde o ty tři hlavní cesty expozice, pokud se to pokusím schrnout několika slovy, musím říci, že expozice pilu a nektaru jenom při použití na plodinách, které nejsou atraktivní pro včely, takže to představovalo nízké riziko. U jiných použití bylo identifikováno riziko, ale neměli jsme k dispozici dostatek, dostatek údajů. Pokud jde o expozici prachu, tak tam jsme nemohli vyloučit riziko až na určité výjimky, jako použití u cukrové řepy a u plodin pěstovaných eh, ve sklenicích eh, a použití některých granulátů. Pokud jde o expozici eh, gutaci, tak tam jediné riziko, nebo tedy jedna analýza rizik, která mohla být dokončena, tak ta se týkala kukuřice, která byla ošetřena tiametoxamem. Takže na závěr rizika, která jsme posuzovali, u prachu, pilu a gutace, tak tam jsme identifikovali riziko. Například eh, u klotianinu se to týkalo kukuřice, obilovin. A teď už nebudu zacházet do dalších detailů, máme to tam eh, tabulce. Pak jsme měli celý dlouhý seznam eh, případů, kdy jsme nemohli dokončit eh, analýzu rizik, nemohli jsme posuzovat přežití včelstev a jejich rozvoj, nemohli jsme také posoudit riziko pro opilovače, které, kteří jsou tedy jiní než eh, včely, ani jsme nemohli posuzovat, jaké je riziko pro následné rostliny, které rostou tedy po sklizni. Může tam být ještě nějaký eh, zbytek eh, v půdě, ale tam nebylo odhaleno riziko. pak jsme neměli dostatek důkazů, abychom eh, mohli posoudit riziko které se týkalo subletálních dávek a expozici gutace. Tam jsme ve většině případů s výjimkou TMX neměli dostatek dostatek údajů, takže jedině v případě TMX jsme stanovili riziko, pokud jde o kukuřici. Děkuji vám za pozornost. Bene, grazie per... Děkuji za prezentaci a především se chci velice vřele za náš výbor přivítat regionálního ministra Balárských ostrovů, pana Gabriela Kompany. Dovítejte mezi námi a Děkuji za tuto příležitost. Kolegové, nyní začneme rozpravu. Vidím, že zde máme hodně zájemců. Samozřejmě je to velice technická prezentace, kterou zde EFSA přednesla, a takže určitě vy ale budete především se vyjadřovat politicky a možná bychom mohli využít potom spíše přítomnosti pana komisaře Borga k tomuto, který přijde za chvíli. Takže bych rád na vás apeloval, abyste byli struční, poněvadž vidím, že zde máme již 15 zájemců o slovo a začneme s Darby, potom Gerling a další. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo, jsem rád, že jsem zase zpátky v tomto výboru skutečně mi leží na srdci způsob, jakým prezentace eh, eh, eh, jak si byla předvedena, protože vy říkáte, že nemáme dostatečně mnoho informací. To je přece vážné téma a stejně jako pan Bové, i já musím vysvětlovat, proč jsem tady. Já jsem předseda asociace včelařů z, z Cambridge a také jsem zemědělec, takže mě to zajímá z obou pohledů a především mě zajímá rychlost implementace. Červen 2013, potom ta studie, která používá data, která mají být podle nových standardů, ale ty ještě nejsou účinné. Ta celá situace, jak to vypadá, je úplně mimo kontrolu a je zde velké riziko, že vezmeme nějaké eh, eh, produkty, kde nemáme žádné podklady a bude zde riziko, že zemědělci eh, budou muset eh, potom eh, třeba používat jiné produkty, které ale mají neblahé účinky na včely. Takže bych rád, aby nejprve se to, nejprve se to všechno řádně vyhodnotilo. A než se bude pokračovat, děkuji, pan Gidling a potom paní Ayuso. Paní Girling, pardon. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě máte pravdu, že tady eh, zde asi hovoříte eh, špatnému posluchačstvu, protože většina mých otázek spíše je určena komisi, protože komise hm, je ten orgán, který potom pracuje s takovouto zprávou a podle toho jedná. Jenom jedna, dvě eh, poznámky na adresu EFSA. Za prvé, můžete se vyjádřit, byste řekl jen tak rychle, že se pracuje na nových požadavcích eh, pro nařízení a že to je dokument, který má být odsouhlasen v květnu. Můžete se k tomu vyjádřit, co si myslíte, eh, co je zde přiměřené udělat vzhledem k tomu, že ještě ten základní dokument nebyl odsouhlasen? Možná, že ano, ale možná, že třeba ne. A jak to potom bude? Já vím, že eh, věci k tomu měli spoustu připomínek. A za druhé, konkrétně se ptám, proč EFSA v této zprávě i e, doporučuje e, folio ošetřování, ošetření, i když e, vlastně k tomu nejsou žádné testy. A i ve zprávě se o tom nepíše, nakonec se to zmiňuje v těch doporučeních, takže jak je to možné, že něco doporučujete, co není podloženo vědecky. Děkuji, paní Ajuso a potom pan Egnu. Děkuji, děkuji pane předsedo. I já chci poděkovat EFSA za poskytnuté informace a za otevřenost, upřímnost. To znamená, že je zde velká nejistota, to jste nám řekl, a že nemáte dostatečné údaje pro vyhodnocení. To je pro nás nejdůležitější z toho, co jste řekl, nezávisle eh, na eh, tom, na, co eh, jste řekl na adresu těch nikotinoidů. Nás to zajímá především, protože moje země nejvíce produkuje medu v Evropě a máme 9000 eh, eh, eh, kolonií hm, včelstva a máme 2,5 milionu tedy včelstev, které produkují hm, hm, met. A já tedy proto mám obrovský zájem o tom, ale je třeba k tomu přistupovat s veškerou vážností a nemůžete doporučovat něco, co nemá žádný základ, ani to není se neopírá o žádné studie. To je přece důležité. A já se vás chci zeptat, zdali EFSA vzala do úvahy práci nebo výstupy eh, vašich španělských spolupracovníků. Ve Španělsku my máme eh, centrum, které se zabývá výzkumem, výzkumem eh, medu a tam i zveřejnili takovou práci o faktorech, která má o vliv na populace čelstev, čelstev a je to tedy studie, která byla zveřejněna v roce 2010. A v těch studiích, které to centrum provedlo, tak tam se potvrdilo eh, a výsledky eh, ukazují, že pil eh, skutečně tam, mm, tam, kde se používají stáda ovcí, tak tam je úroveň těch neonokytinoidů asi 1% maximálně. A skutečně to je to, co zajímá zemědělce. Zemědělce, zemědělci Eh, vůbec se nestarají o, eh, nezajímají se o tyto neonikotinoidy, vůbec ne. Takže eh, mm, mm, a vy teď chcete zakázat ten intest, ty, tyto látky, insekticidy, které jsou tak pro ně důležité a mm, vlastně já si myslím, že komise k tomuto přistupuje příliš unáhleně. Není to podložené. Děkuji, pan Egnu a potom Delange. Delange. Děkuji. E, vypadá to, že zde Eh, asi, když špatně budou sepsána ta komuniké, tak to způsobí tedy paniku eh, u zemědělců. A já jsem eh, slyšel i hodně negativních poznámek třeba v Anglii na adresu salmonely ve vejcích a pořád se to testovalo, testovalo pořád dokola. Já jsem i slyšel pana profesora Stacyho, který říkal, že tedy kvůli BSE zahyne tolik a tolik skotu a nakonec to tak nebylo. Potom ty nesmysly, které se týkají týkají GMO a pěstování GM plodin v Evropě a přitom se tuny a tuny sem dováží a potom i zde mm, se hovoří o oteplování planety jako o nějaké realitě a zemědělci se snaží se tomu přizpůsobit, stojí to spoustu eh, peněz a e, takže zase další a další peníze budou muset vynakládat na řešení neexistujícího e, problému. Neonikotinoidy, to může být skutečný problém. A já bych rád, abyste mě tedy přesvědčili a nějak to podložili, a, protože já e, vím, že, že zatím zde není nic takového tady nezávislého, spíše je to otázka určitých lobby které se snaží prosadit na trhu substituční látky. Děkuji Delange a potom mm, kolega Neveš. Děkuji, Pane předsedo, určitě zdraví včelstev, to je v zásadě důležité pro budoucnost zemědělství a myslím si, že zde můžeme hovořit leta a léta o vědeckých podkladech a vždycky najdeme důvod, proč to není eh, na 100% vždycky a jenom na 99% jisté a jasné. A já se přesto domnívám, že komise to dělá správně, že se snaží eh, tedy eh, mm, mm, mm, něco dělat na základě výstupu z EFSI, protože EFSA tady není jen tak kvůli něčemu, má svoji práci, kterou provádí. My jsme to jako politici odsouhlasili, takže musíme pracovat s jejími výstupy. Nicméně si myslím, že komise to, co teď navrhuje, je v podstatě, aby co nejdříve se uzavřela ta studie EFSA. A jsou zde určité příklady, kde návrhy komise e, e, jsou takové, že e, to tak není. Třeba komise říká, že bychom měli zakázat ty plodiny, které e, jsou atraktivní pro včelstva, ať je to třeba e, e, kukuřice, a nebo tady možná říkáte zase další hodnocení dopadu je třeba, ale já si myslím, že je třeba aspoň dočasně to zakázat okamžitě, ale potom třeba eh, řepa cukrovka, ta není atraktivní pro včelstva. Tady bychom měli mít skutečné výjimky a potom eh, používat tyto produkty jako produkty na ochranu eh, plodin, no tomu bychom se přece měli, měli vyhnout. Samozřejmě ošetřování semen, osiva by mělo být tam, kde to je možné, ale tam, kde to, protože to není atraktivní pro včelstva a nicméně třeba eh, eh, když EFSA, pokud jde o skleníkové plyny, tak v té zprávě říká, že zde není žádné riziko vůbec, ale já zde nevidím žádné eh, důkazy o tom, že vůbec Evropská komise to bere v potaz. To tež platí pro ty plodiny, které nikdy třeba nevykvetou jako květák. Co s tím? A takže eh, možná asi dovedu si představit tady v parlamentu, o kolegové budou volat po další studii dopadu. Ne, já si myslím, že bychom to měli zakázat hned teď. To znamená třeba používat tyto produkty jako ochranu pro ty plodiny, které přitahují včelstva. To ano, ale je třeba pracovat s radami EFSA. Není žádný důvod to dělat třeba u řepy cukrovky. A takže dokud, jakmile budu mít určité záruky, tak mm, jsem ochotná tedy se zamyslet na základě eh, této rady, kterou jsme vlastně i my chtěli. Děkuji, děkuji, Estel, eh, patron Neveš a potom Ošli. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A conclusão do studu, který nos foi hoje. Závěry, které vyplývají z předkládané studie, jdou tím směrem, že je zde značné riziko pro včely, založené právě na neonikotinoidech. Když budeme vycházet eh, z toho, co se říká v té prezentaci studie, tak tam je zakotveno, že celá řada řečníků, já například masterdy. Eh, pochybuji o této studii, protože tam přece jenom určitá data chybí. A byly tam jisté nedostatky, které byly uvedeny. A čistě z technického, nikoli politického, ale z technického hlediska si kladu otázku, nakolik je tato studie vůbec spolehlivá, nakolik zde panuje jistota nebo naopak nejistota ve vztahu k daným výsledkům. A já momentálně spíše tuto studii považuji za poněkud unáhlenou. Nebo bylo by unáhlené tuto studii brát jako jasné varování. Protože je to studie, která se neopírá o dostatek dát a mohla by ohrozit zemědělství. Samozřejmě tyto studie jsou velmi důležité, a o významu včel pro zemědělství vůbec nemusíme pochybovat, nemusíme to zde rozvádět. To je úplně jasné jejich význam. A v roce 1991 se používalo více než 7 tisíc druhů takovýchto látek. E, nyní jich mnohem, mnohem méně. Takže se omezilo jejich používání, e, dochází k nižšímu ošetřování, pěstovaných plodin, což vede k vyšším nákladům a také čím dál tím méně alternativ k tomu, jak ošetřit mm, tyto plodiny. Mělo by se sledovat zdraví včela včelstev eh, komplexně, nejenom s ohledem na tyto látky, ale i s ohledem na další možné potenciální problémy. A potom zde mám ještě takovou specificky technickou otázku eh, vedle té studie, kterou zde máme nyní předkládanou, chci se zeptat, zda EFSA nebo Evropská komise eh, dále podporují výzkum tak, aby se například řešila otázka snížení toxičnosti různých pesticidů, protože dnes řešíme tento problém, příště zde bude zase nějaký problém jiný Eh, otázka zní, jak můžeme snížit potenciální rizika. Na to by náš eh, kolega možná mohl zareagovat. Děkuji, Martin Ošlenk a potom Schmidt. Já, meine lieben kolik... Vážené dámy, vážení pánové, jsem poněkud udiven, že se všichni zde vyjadřují negativně ke studii EFSA a pouze si stěžují na hospodářské negativní dopady na zemědělství. Máme jasné doklady toho, že neonikotinoidy jsou škodlivé pro včely. Před několika lety umřelo v Německu několik včelstev právě v důsledku těchto látek, takže e, vy víme, že toto ohrožení zde existuje. Nemusíme to nějak dokazovat. A Dobrý princip EU je, že v době, e, když je nějaká pochybnost, tak volíme cestu bezpečnosti, bezpečnosti potravin, anebo také bezpečnosti jednoho z nejužitečnějších tvorů pro zemědělství a tím je včela. Takže já jsem skutečně udiven, že se zdá, že všichni četli studii chemického průmyslu, kde se argumentuje naprosto absurdními čísly, jaké ztráty by to znamenalo pro zemědělství ale všichni zde očividně spochybňují studie EFSA. Jistě, i tato studie má své mezery, ještě není vše detailně proskoupáno, ale na druhou stranu zde máme zcela jasné indicie, že jsme přišli o 50% včelstev v Evropě a to není dáno e, pouze e, chorobou všel, ale je to také dáno e, pesticidy a dalšími takže musíme něco podniknout. Nemůžeme čekat, až budeme mít definitivní důkaz. Až to riziko potvrdí nějakých 35 studií, to už potom možná bude pozdě. Takže co se týče ochrany spotřebitelů a prevence, musíme zde zvolit opatření, která jdou nad rámec návrhu Evropské komise. Zakázat tři látky je opravdu opatrný postup a určitě není dostatečný a já nechápu, že výbor Agri se zde staví na stranu chemického průmyslu a těch, kdo používají jeho látky a nechce hájit zájmy těch, kdo považují také včely za jedny eh, z nejdůležitějších domácích zvířat. To mě trochu univuje. A já mohu jenom eh, potvrdit tu cestu, kterou EFSA jde a musíme učinit ještě další opatření, abychom prosadili ještě další průraznější zákazy. Děkuji. In, uh, Schmidt. Děkuji. Schmidt Adam a potom Ali. Thanks, Polo. I, I won't, uh... Děkuji. Já nebudu opakovat to, co již řekli kolegové, ale eh, kolegyně de Lange, myslím si, velice eh, dobře zareagovala. Eh, také i našemu kolegovi z EFSA eh, skutečně děkuji za velice upřímné vyhodnocení na základě vědeckých poznatků a to je právě ten rozdíl mezi politiky a vědou, která vychází z faktu, takže za to děkuji. Já jsem o tom již několikrát eh, jednal, hovořil o tom, jak vlastně vědeckou objektivitu vůbec můžeme zakomponovat do těchto diskuzí a dnes Eh, zde tady slyšíme takovou tedy velice omezenou eh, studii, která tady se stává určitou biblí vlastně, eh, jako, mm, ale i když je to dost nejasné vůbec, jak je účel a odkud jsou ty údaje, ale vlastně EFSA je jedinou institucí, která dělá tyto studie je zcela evidentní, že včelstva eh, jsou nezbytná pro zemědělce, mají mm, problémy, eh, včelaři mají problémy a je třeba něco udělat s těmito chemikáliemi a eh, komise tedy musí realisticky a úměrně reagovat na základě vědeckých poznatků a rad, ale por, podle mě je třeba ještě dělat další nezávislé výzkumy. A moje otázka na EFSU tedy je, jaký další výzkum provedete? protože určitě to není konec celé té diskuze. Já bych velice rád podpořil návrhy komise, ale myslím si, že by měly jít ještě dále. Ale k tomu potřebujeme větší podklady, důvěryhodné údaje, které eh, nebudou, ne, nebudou předkládány nějakými lobbystickými eh, skupinami, ale budou skutečně důvěryhodné. A mm, já se ptám, co tedy EFSA s tím dělá. A akceptovali byste i celou řadu otázek od našeho výboru k tomu, co si myslíme, že by se ještě mělo dořešit. Děkuji, Aline a e, Gracia Perez a potom kolegyně Augustinger. Pane předsedo, děkuji, já zcela souhlasím e, s tím, co jsi řekl, že v této rozpravě e, my vlastně jako politici reagujeme politicky na případné dopady aplikace nových norem a mm, tuto diskuzi bychom spíše měli vést s panem komisařem, kterého máme naplánovaného na dnešek. A teď pokud jde o prezentaci zprávy, tak asi e, to, na to je třeba se dívat z jiného pohledu. Zcela souhlasím s tím, že náš výbor již několikrát eh, vyjádřil obavy eh, ohledně situace stavu včelstev v Evropě, problém, že mizí eh, včelstva ve velkém poštu a je třeba tedy i mít větší vědecké poznatky o tom, co se vůbec děje. A je třeba tedy předložit k tomuto různé iniciativy. Je pravda, že EFSA ve své prezentaci, a tady hovořím o úplně objektivní formě. Já výlučně budu zde vycházet z toho, co jsme slyšeli v úvodní prezentaci. Vy jste nastolil dvě otázky a já bych ráda, kdyby to šlo, k tomuto položit otázky. Za prvé, vy jste hovořil o použití metodiky, vy jste řekl, že se použila metodika, která do května v podstatě ještě nebude odsouhlasena ani. Takže se ptám, zdali tato nová metodika, která ještě nebyla odsouhlasena vůbec, se zdali eh, se může týkat eh, té toho, zdali vůbec jste mm, řádně tedy zapracovali všechny možné údaje a jakým způsobem dále. Jak je to tedy s těmi nejistotami, které kolem toho jsou? Zde mm, nemáme k dispozici určité údaje, které bychom potřebovali. Je to mm, nebo ta důležitá otázka Eh, mm, protože EFSA je eh, nezávislý vědecký orgán a já si myslím, že tento orgán by měl mít možnost dělat práci dobře a tak, abychom my potom jako politici na základě tohoto mohli rozhodovat. Máte za to, že jste měli dostatečný čas vůbec, abyste mohli provést seriózní studii, eh, na jejímž základě potom budeme přijímat rozhodnutí, která bude třeba přijmout. Já bych ráda, aby na toto mi pan Fontier odpověděl. Děkuji. Elizabeth Kostinger, poi George. Děkuji, Radče Elizabeth Kostinger. Danke. Eh. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zástupci EFSI za prezentaci jeho studie. Myslím, že se zde všichni shodneme na tom, že včely jsou zcela nezbytnou součástí našeho zemědělství a určitě si zaslouží naprostou ochranu. Zvláště když eh, jsme konfrontováni s tolika čísly a fakty týkajícími se umírání včelstev, musíme z toho vyvodit politické konsekvence. Musím ale odporovat Martinu Hoislingovi, protože já jsem nečetla jedinou studii chemického průmyslu, četla jsem jenom zprávu agentury EFSA a opravdu nechápu, proč na základě takto nedostatečné zprávy, která má mnoho mezer, eh, máme vyvozovat eh, politické důsledky. Zvláště mě udivuje to, že ve zprávě a studii EFSA jsou uvedeny nebo se, ne, se neuváděly studie, které eh, prokázali, že není vztah mezi neonikotinoidy a umírání včelstev. A zjistili jsme, že včely v Rakousku umírají také tam, kde například není masivní e, pěstování e, kukuřice a tudíž tam nejsou neonikotinoidní látky používány, takže pro mě není logické, proč nebyly e, zapracovány i tyto studie a tato data. V Rakousku už celou řadu let eh, běží včelý projekt Melisa a myslím si, že rakouské ministerstvo zdravotnictví by nedodalo dané eh, údaje, ale nejsou zohledněné v, eh, ve studii EFSA. Máme zde samozřejmě problémy s některými výraty zapadající kukuřici. Je to také eh, otázka střídavého hospodaření a já jsem proto, aby se na geneticky modifikovanou eh, osivo kukuřice použažovalo za alternativu a bylo možné. Ale my jsme zde zavedli v Rakousku opatření například, eh, že nedochází k aplikaci, když rostliny kvetou, že provádíme střídavé hospodaření a také došlo k dalším opatřením zemědělství. A pokud nyní máme stanovit politická opatření, tak tato opatření musí být založena na naprosto jasných eh, eh, číslech a dokladech. A mě by zajímalo, kdy a jak EFSA předstoupí s těmito nenapadnutelnými výsledky a proč si prostě ne, nevzala více času na to, aby se problémem zabývala detailněji a proč nezahrnula všechna data a čísla. A dovolte mi ještě jednu věc, která se týká e, úhynu včelstev tam, kde se nepoužívají neonikotinoidní látky. V Evropě už vzniklo několik e, Eh, studií k eh, včelstvům, které vznikly křížením s americkými včelstvy v Evropě. Zajímalo by mě, zda EFSA zde také eh, má materiály a například k tomu, nakolik toto křížení také přispívá či nepřispívá k úhynu včelstev. Děkuji. Děkuji George Lane a potom Brita Reimers, prosím. Děkuji, Paolo, a děkuji také EFSA za jejich prezentaci. Musím říct, že když jsem si přečetl těch spoustu stránek zprávy, když jsem dospěl ke konci, tak jsem měl více otázek než odpovědí, protože vždycky tam bylo nedostatek údajů, nedostatek důkazů. Samozřejmě toto je teoretické cvičení, není to skutečný terénní výzkum. A samozřejmě i přes eh, ty mezery v datech eh, byla identifikována teoretická rizika a proto je musíme vzít v úvahu. Nicméně, teoretická rizika a skutečné poškození včelstev, to jsou podle mě dvě různé věci. A myslím si, že to není potvrzeno, protože tam máme nedostatek eh, údajů a nedostatek terénních studií. Například eh, jsme se vůbec nedívali na jarní plodiny, zimní plodiny, jařiny a ozimy, protože tam je velký rozdíl. Například eh, ty ozimy, ty se objevují až na konci, kdy už je vlastně nízké, nízká aktivita včelstev, takže tam eh, vlastně by to riziko nemělo být už téměř pozorovatelné a žádná práce nebyla uvedena v tomto smyslu. Já tím samozřejmě nechci říct, že by se nemělo dělat vůbec nic, nicméně pokud to, co se navrhuje, je skutečně ospravedlněno ve světle těch údajů, které máme, a to je otázka, kterou bychom si měli eh, položit eh, na tom příštím zasedání. Ne, není to otázka pro EFSA, ale pro EFSA mám jednu otázku. Je třeba udělat ještě více práce, abychom mohli vyvodit eh, spolehlivější záběry, abychom si byli jisti, že bylo identifikováno skutečné riziko. A co je třeba udělat na praktické úrovni, aby se skutečně posoudil dopad eh, na včelstva, skutečný dopad, protože teoretické riziko to je v pořádku, ale poškození včelstev eh, ve skutečnosti to je skutečná otázka. Co by se tedy mělo udělat v tomto smyslu? Já mám určité práce od eh, Henrikse, který svědčí o tom, že zde dochází k velké fluktuaci, pokud jde o počty včelstev. A extrémně je to ve Finsku, myslím, že to je také v důsledku počasí, takže myslím si, že není správné úplně tak eh, říkat, jako říká Martin, že hrozně klesají pocty včel. Spíš naopak eh, bychom měli říci, že zde dochází k velké fluktuaci. Možná kdyby to Kdyby to EFSA vzala v úvahu, tak by jim to pomohlo ve formulaci doporučení. Děkuji, Georgi, Brita Reimers a potom eh, Glatterfarder. Děkuji, já se mohu připojit celé řadě předřečníků, že EFSA zde podtrhla, že neměla dostatek eh, údajů, čísel a faktů. To tady znamená, jak pan Smith jasně řekl, potřebujeme více údajů, čísel a faktů, potřebujeme skutečné studie, které eh, více jdou do hloubky. EFSA se přesto rozhodla, že to je riziko pro včely a chce e, doporučit zákaz těchto prostředků. Já si myslím, že to je dosti extrémní, když e, si uvědomíme, že máme k dispozici tak málo čísel a faktů. Měli bychom začít hledat technické e, řešení, například zlepšit zařízení pro o, o, osévání, máme zde například také problémy s řepkou, protože už nemůžeme používat pesticidy proti některým škůdcům. Buď jsou e, ty látky zakázané, nebo jsou škůdci zcela rezistentní proti těm stávajícím povoleným e, pesticidům. A to potom ohrožuje také výnosy a docela mě e, udivuje, že na to nikdo neupozorňuje, protože řepkový šrot a sojový šrot jsou nesmírně důležité látky, produkty, takže si musíme uvědomit, jakou řetězovou reakci to rozpoutává. Neměli bychom zde jít z extrému do extrému, měli bychom vyhovět oběma stranám, hledat postupná řešení a zvláště se postarat o to, abychom měli lepší data, protože když máme zastaralá data a jsou tam potom i jiné vlivy, jako například eh, křížená včelstva, která jsou křížená s včelami z jiných zemí, vliv chorob, eh, vliv, eh, klim, vlivy klimatické. Je tu zkrátka celá, celá řada faktorů, nejenom pouze jeden typ pesticidů, protože by to tak bylo, už bychom dávno měli nějaké řešení. Děkuji, Glattenfelder a potom paní McGuinness. Szépen nem vitatható, hogy a növény Děkuji. Je jasné, že pesticidy nebo insekticidy znamenají velké ohrožení včel. A proto je to také uvedené na etiketě, nakolik lze tyto prostředky použít, jakou měrou. A když budou eh, dodržovány předpisy, tak lze výraznou měrou snížit rizika. Proto zde není otázka, zda rizika existují či ne, ale otázka zní, které látky na ochranu rostlin jsou spojené s malým rizikem a mohou být používány s malým rizikem. Když nějakou látku zakážeme, musíme si položit také otázku, jaké to sebou přivede důsledky. To je také politická otázka. EU je Maďarsko jeden z největších producentů medu a proto je pro nás zdraví včelstev velmi důležité. Tyto pesticidy se používají u nás primárně pro ošetřování osiva. A například bázlivec kukuřičný, ano, ten tady je, to je velmi nebezpečný škůdce z USA a až na 50% kukuřice jim může být napadeno. V loňském eh, roce došlo k úhynu 1% včelstev v důsledku pesticidů, ale v letech předcházejících eh, vlastně vůbec nedošlo k tak eh, velkému úhynu včel že by to znamenalo nějaké závazně, závažnější problémy a také ten úhyn včel nikdy nebylo možné dát do přímé souvislosti s neonikotinoidními insekticídy. Problém byl v tom, že ty pesticidy, které by mohly nahradit neonikotinoidy, nebyly aplikovány správným způsobem. V Maďarsku se e, také udělal takový pokus, se slunečnicemi, které byly ošetřené neonikotinoidními látkami. A ani zde nebylo možné vědecky prokázat, že by to mělo nějaké škodlivé dopady na včely. Víme, že slunečnice v Maďarsku eh, bývají ošetřovány neonikotinoidy, Eh, proti bázlivci kukuřičnému, protože to je škůdce, který se vyskytuje v Maďarsku. Otázka zní, k čemu by zákaz těchto insekticidů vedl? To by znamenalo, že by museli zemědělci používat eh, ty náhradní látky, které také dosud vlastně zodpovídaly za úhyn šelstev. A to jsou látky, které se nepoužívají v, eh, pro ošetření osiva, ale eh, v době, kdy rostliny kvetou, takže to by znamenalo ještě větší problém než neonikotinoidy. Eh, to by pak znamenalo, že Maďarsko by mělo přestat eh, vyrábět kukuřičné osivo, ale my jsme jeden z nejvýznamnějších výrobců kukuřičného osiva. A co by to znamenalo? Kukuřičné osivo by se potom produkovalo mimo EU, například eh, na Ukrajině. A nebo další alternativa by byla geneticky modifikovaná kukuřice. Ale to je další otázka, která vyvolává celou řadu dalších a nových otazníků a je zde velmi citlivá diskuze. A jsme svědky toho, že e, ta přítomná rizika lze snížit, pokud jsou látky aplikovány náležitým způsobem. A jde o dobrou spolupráci e, výrobců pesticidů a chovatelů včel, tak, aby nedocházelo k ohrožování včelstev. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji. Marian McGuinness a potom e, kolega Šekersky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji EFSA za prezentaci, protože je užitečné mít tuto podrobnou technickou diskusi, ale nakonec to bude politická diskuse, která rozhodne o výsledku. Mám pár otázek k tomu druhému slajdu, kde EFSA jasně říká, že dostala mandát od komise. Mě by zajímalo, zda ta lhuta byla příliš krátká pro analýzu všech dostupných studií. Také jsem jasně slyšela, že EFSA říká, že je třeba vzít v úvahu to, co indikovala komise. Má EFSA pocit, že by měli vzít v úvahu i jiné údaje, než doporučovala komise, aby dospěli k lepším výsledkům. Pokud je o mezery v údajích, tak eh, to jsou poměrně reálné záležitosti. K tomu bychom tedy měli slyšet ještě něco více. A já jsem se chtěla zeptat, zda by EFSA navrhla ještě větší výzkum, nebo kde jsou ty mezery v důkazích. V důkazech bylo to kvůli nedostatku času. Je zde rozdíl mezi teoretickou studií a experimentem v terénu. Myslím se, že na to upozornilo už několik kolegů. Já si myslím, že všichni v této místnosti chceme udělat správnou věc. Chceme, aby bylo zaručeno zdraví. Vždycky říkáme, že je zde celá řada faktorů a já mám proto velmi specifickou otázku. Pokud návrh komise vstoupí v platnost a my zakážeme tyto neonikotinoidy, dojde k velkému nárůstu počtu včel? Musí se to nějak vyplatit. A kdy to tedy uvidíme? Protože já to chápu tak, eh, že máme mnohem závažnější problém, který jsme zatím ještě vůbec nevyřešili. Potom eh, poslední bod, myslím, že na tom upozornil i kolega Gladfelder, eh, když hovořil o situaci ve svém členském státě. Pokud zemědělci mají i nadále pěstovat eh, plodiny, kde jsou tyto produkty používány, když se tyto produkty, produkty zakážou, tak budou používány nebo jaké budou důsledky? A když nebudou moci používat žádné z těchto produktů, tak jaké to bude mít dopadu na, dopady na produkci na zemědělství v těchto oblastech. Kdyby neonikotinoidy byly jediným problémem, tak bychom všechno vyřešili, ale my víme, že to není tak jednoduché a proto musíme být velmi umírnění, když se budeme snažit najít řešení, abychom napravili problém. A možná to nebude dostatečné. Je zde třeba řešit i další věci, ale to je velmi důležitá diskuse a já doufám, že EFSA odpoví na určité konkrétní body, které zde byly vzneseny. Děkuji. Děkuji, Marian. Teď místo předseda Šekersky a potom Andrew. Děkuji, mám zde eh, velké dilema. Týká se to pochybnosti, jak najít možné řešení. Nedávno jsme se zamýšleli nad eh, příčinami umrtí včel. A zdá se, že ty návrhy, které dnes byly předloženy, že zákaz těch prostředků podle mě nebude jediným řešením. Musíme si uvědomit, ve které fázi je to používáno. Musíme si tedy uvědomit, zda je to ve fázi květu nebo ve fázi tedy ošetření semena. Musíme si také uvědomit, jaké chemické látky musíme používat, v jaké míře a jaké výsledky přinášejí, pokud jde o boj proti chorobám. V souvislosti s tím bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom neměli zopakovat tento výzkum a možná bychom mohli ještě doporučit, aby vědecké ústavy v odpovídajících zemích eh, provedly také tento výzkum eh, v závislosti na klimatických podmínkách. Eh. Možná by zde tedy byl prostor ještě pro další úvahy a další průzkumy v této oblasti. Děkuji. Děkuji, děkuji pane místo předsedo Erik a potom Albert Des. Ano, Děkuji, pane předsedo. Já jsem si také dobře přečetl a vyslechl ten přístup, eh, který je tedy dobře podložený, ale také jsem si vyslechl, jaká omezení měla studie prezentována EFSA. Všichni Víme, jak důležitou roli hrají včely v opilování rostlin. V 80% případů jsou včely opilovače a víme také, jak důležitou roli hrají pro eh, zemědělství. A pokud jde pokles počtu včel za posledních 20 let, tak je to z velké části způsobeno právě používáním pesticidů. A je jasné, že musíme vzít tuto otázku velmi vážně. A já si kladu otázku, zda by nebylo vhodnější provést hodnocení dopadu určitých produktů, ještě než budou uvedeny na trh. V současné situaci s ohledem na obezřetnostní princip bych zde doporučil, aby komise stáhla tyto produkty z trhu jako Francie. Ve Francii toto rozhodnutí nemělo nějaký neudržitelný dopad pro zemědělství. Teď budeme čekat na důležitější nebo tedy eh, výmluvnější výsledky, vědecké výsledky. Nicméně si myslím, že je to velká otázka. A bylo by důležité provést specifickou studii, koordinovanou studii, která by se týkala dopadu pesticid na včelstva. Měli bychom také v souvislosti s tím přehodnotit procesy homologace fitosanitárních přípravků. Děkuji Eriku Albertes a potom Josef Bobe. Děkuji vám, pane předsedo, já budu stručný. Mě poněkud šokovalo to, co zaznělo během přednášky, kdy se řeklo, že nelze vyloučit, že. Protože když použít takovou větu, tak by se muselo eh, zakázat úplně vše, i pěstování třeba biobrambor, protože otázka zda, nemůže, zda můžeme skutečně vyloučit, že to nemá jakýkoliv dopad na životní prostředí. Já každý Eh, rok konzumuji, eh, každý den konzumuji met a je pro mě důležité mít eh, zdravý met. Ale co se týče používání neonikotinoidů, tak zde mám tu obavu, kterou už formuloval kolega Reimer. V Německu pěstuje více než milion hektarů řepky. Já jsem byl jeden z prvních pěstitelů řepky na jihu Německa v 60. letech a řepka je velice důležitá plodina. A my nyní v reformě SZP hovoříme o střídání plodin a kdyby nyní nebylo možné eh, pěstovat řepku, tak by to znamenalo problém pro celou řadu zemědělských podniků. A pokud se řepka eh, v rámci trojpolního hospodaření používá dobře, tak eh, to také obohacuje půdu. A proto by to byl problém, kdybychom už nemohli ošetřovat osivu. Proto se chci EFSI zeptat. No, Znáte nějaký prokazatelný případ z Německa, který by prokázal, že ošetření osiva řepky vedlo k eh, úhynu včelstev. Pokud eh, takovéto údaje jsou, tak by měly být i zveřejněny. Samozřejmě pouze tehdy, pokud osivo bylo použito řádně. V Německu byly zde nějaké problémy v roce 2008. Zde bylo prokázáno, že se Eh, používalo osivo eh, v rozporu s eh, praxí a doporučeními, ale je důležité postarat se o to, aby to trojpolní hospodaření bylo možné a aby bylo možné řádným způsobem. Právě protože už od 60. let jsem pěstoval řepku, tak jsem byl jeden z prvních, kdo v 70. letech pěstoval řepku typu dvojité nuly. A když se tato řepka zavedla v Bavorsku, tak v zimě došlo k velkému eh, úhynu srn a celá řada alternativních skupin řekla, že za to může ta řepka. A pak se ukázalo, že zde vůbec není žádná souvislost. Byla to choroba, která vůbec s řepkou ne, nesouvisela, ale tehdy se ozývaly požadavky zakázat tuto, tento subtyp řepky ale to se potom pěstovalo celou řadu let dále a už k úhynu srnek nedocházelo. Takže potřebujeme mít skutečně řádná eh, data, pokud chceme tyto látky zakázat, ale nemůžeme zakázat jenom proto, že něco nemůžeme stoprocentně vyloučit. Protože pokud by tomu tak bylo, tak eh, bychom museli odejít z tohoto sálu, protože nemůžeme vyloučit, že sem třeba v příští hodině nespadne asteroid. Eh, Děkuji, Alberte, Josef Bove a potom Maria. Stejně jako pana Smita eh, se pokusím být co nejobjektivnější. Je třeba jasně říci, protože si myslím, že je to skutečnost. Neexistuje jedna jediná příčina úmrtnosti včelstev. Jsou to alespoň tři příčiny. Nemoci, také pesticidy a za třetí, teoreticky také GMO. Takže je to takový koktejl příčin. A to je současný stav. Pak zde máme problém s těmito produkty, neonikotinoidy, protože jsou to neurotoxické látky a jako takové postihují nervový systém zvířat a oni potom už nenajdou svůj úl a mohou se ztratit. Takže zde máme vážný problém. Specifický produkt postihuje včely, ale také ostatní druhy hmyzu, ostatní druhy opilovačů. Takže to nepostihuje jen ty druhy hmyzu, které by měly být zabity, ale i ostatní. Tak to je první problém. Druhý problém, a myslím si, že třeba to zdůraznit, dnes se uznává, že Přínos pro zemědělství ze strany tedy včel je 15 miliard euro ročně. 15 miliard euro. To je tedy ta práce na opilování, hodnota té práce na opilování. To je opravdu obrovské, takže pokud zítra včely zmizí, tak to bude obrovský náklad a bude to kalamita. Takže je třeba ze všech těchto důvodů zachovat včelstva. A poslední bod, a to bude z mé strany vše, v Itálii byla vedena na severu velmi zajímavá práce. Je to projekt APNET a ten se týkal zavedení rotace plodin místo používání těchto produktů. To je zajímavé, protože to byla vědecká práce, která ukázala, že nejen to neznamená ztráty pro množství plodin, ale kromě toho se zemědělci mohou obejít bez pesticidů, pokud budou správně provádět rotaci plodin, což je důležité, toto střídání plodin v rámci debaty o reformě společné zemědělské politiky, zavedení tohoto střídání plodin. Takže já bych přesto všechno chtěl poděkovat EFSA za jejich práci a za to, že měli odvahu přinést nové elementy. Často v tomto sále jsem slyšel, že bychom neměli kritikovat EFSA, protože EFSA vždycky uh, vydávala pozitivní stanoviska k celé řadě produktů. Teď eh, pro jednou EFSA říká, že to není úplně pozitivní a že jsou zde určité pochybnosti, tak najednou se ozývá, že EFSA nepracuje dobře. Tak to mě opravdu překvapuje. Já si myslím, že bychom měli být tak aspoň trošku normální a uvědomit si, že když se EFSA snaží pracovat objektivněji, tak bychom to měli uvítat a já to samozřejmě vítám. Maria Gabriel a potom paní Luling na závěr. To asi najnapřed bych do pozdravy. Děkuji. Já bych chtěla zde poděkovat agentuře za vstřícnou pozici i e, pokud jde o prezentaci výhod a nevýhod e, představené studie e, Mm, neblahý účinek pesticidů na včelstva. Známá věc. Já chci ocitovat jeden příklad. Podle jedné zprávy, která byla eh, vyhodnocena, eh, která byla provedena o Bulharsku, tak eh, v roce 2011 tak především došlo k úhynu kvůli pesticidům a to 64 populace bylo otráveno. Samozřejmě zatím vším jsou další nevyřešené problémy zemědělství, které jsou spojeny s neregulovaným používáním pesticidů. A já souhlasím s tím, co řekl pan Bové. Příčiny umrtnosti včel jsou četné a včelaři tedy očekávají proveditelná opatření. A já myslím, že eh, komise zde eh, udělá krok vpřed eh, a přitom je třeba přijmout nebo vzít do úvahy další aspekty, to znamená, nemůžeme tedy postavit vlastně včelaře do opozice proti jiným aktérům zemědělství. Chci, aby ta diskuze byla skutečně věcná, abychom nebyli nuceni si volit mezi tedy medem či kukuřicí či řepkou, to ne. A určitě potom by na tom tratili všichni. Já mám pár konkrétních otázek. Nejprve, mohli bychom dostat výsledky, e, e, když došlo k některým členským státům již k určitým omezením, jaké jsou výsledky. A já si myslím, že to by zvýšilo ještě legitimitu v studie. Máme zde země jako Itálii, Francii, Slovinsko, kde částečně došlo k zákazům. A já bych chtěla vědět, zdali lze zveřejnit výsledky těchto zákazů a zdali po těchto zákazech e, došlo k nějakému pozitivnímu dopadu na stavy včelstev. Před dvěma lety byla uložena určitá lhouta a my víme, že tyto eh, eh, látky, neoko, jako, eh, tyto látky, ty eh, neonikotinoidy, mohou mít dopady na plodiny a mm, takže by mě zajímaly eh, analýzy dopadu těchto zákazů, eh, těchto pesticidů. A chci poděkovat EFSE za odvahu a mm, vím, že řeší otázky velice citlivé. Závěrem říkám, ano, je zcela nezbytné, abychom měli k dispozici ještě jiné údaje a je třeba zcela dodržovat před, předpisy, eh, které se týkají pesticidů a především nemůžeme stavět všelaře do opozice proti ostatním. Děkuji a nyní paní Luling. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych připomněla, že v roce 1994 jsem byla jmenována stálou zpravodajkou k otázkám včelařství v Evropě a hodně jsem byla zesměšňována tehdy, když jsem předkládala první zprávy či návrhy, poněvadž jsem tehdy, ano, žádala o pomoc eh, pro to, abychom zlepšili stav včelařství v Evropě a dokonce jsem i navrhovala takovou eh, prémii za opilování a to všechno eh, nakonec vedlo k tomu, že bylo přijato takové nepodstatné nařízení o zlepšení produkce a tedy výroby a obchodování s medem. My jsme začali s, s 10 miliony a nakonec to je 34 milionů, pokud se nemýlím. A vím, že jste mě vždycky v tom podporovali a e, vlastně e, to e, ale Eh, zde vím, že to byla tedy položka, která eh, vlastně jako jediná nikdy nebyla zvýšena. Já to připomínám, protože mm, já mm, teď eh, mm, kvituju s uspokojením tento stav, protože nakonec i ostatní kolegové zjistili, jak toto téma je důležité, především teď, když dochází k nárůstu umrtnosti včel. Máme usnesení o Eh, stavu včelstev eh, a eh, vlastně to poslední ustanovení nese i vaše jméno, pane předsedo. A já myslím, že vždycky jsme byli objektivní. Nezapomínejme však, že naší prioritou samozřejmě je zachovat v Evropě dostatek včel, abychom garantovali opilování. A je třeba teď bez nějakých vědeckých seriózních podkladů urychlit zákaz, krátkodobý zákaz eh, tedy těch osiv, které se týkají, ošetřených osiv, které se týkají některých plodin. Ano, kdyby byla nějaká alternativa, dobře, která by byla okamžitě k dispozici, tak prosím, ale pokud tomu tak není, takže to znamená vlastně bez vědeckých, solidních vědeckých základů eh, eh, jsme ochotni, aby naši zemědělci eh, přišli o sklizně. Já doj, na mě tedy udělal dojem tedy ten postoj v Německu a zde údajně bylo řečeno, že zde není žádná alternativa a že zde není žádné riziko v Spolkové eh, republice Německo to možná funguje. A já se ptám, zdali nyní EFSA je připravená eh, ještě dopracovat a vylepšit tyto své analýzy, které zatím nejsou považovány za dostatečně průkazné. Já říkám věci tak, jak jsou. A chci zde upozornit komisi na to, aby nepřijímala unáhlená rozhodnutí eh, ohledně zákazu osiv bez jakýchkoliv alternativ eh, podle informací od zemědělců především tyto zákazy by eh, vedly k velkým rizikům. Chtěla bych tedy vědět, zdali ano, Evropská komise je připravená eh, k tomu, aby nepřijímala unáhlená rozhodnutí či zákazy a Eh, to je eh, možná, že mm, jsou zde určité politické důvody, eh, které vedou k těm zákazům i bez toho, že by bylo prokázáno, že to je, je tak nebezpečné. Pokud by zde existovaly alternativní řešení, tak proč ne? Ale pokud nejsou alternativy, tak mm, uděláme to tedy stejně jako ve Francii, tedy z politických důvodů spíše to zakážeme protože to je populistické, to se lidem líbí, anebo skutečně chceme vycházet ze seriózních podkladů, abychom i umožnili ještě vůbec sklízet některé ty komodity v Evropě. Děkuji, paní Lulink. A nyní bych dal ještě jednou slovo panu Eh, Ermanovi Fontierovi z EFSA, aby mohl zareagovat eh, eh, na ty otázky, které zde byly vzneseny v rámci svých možností. A já bych rád, abyste nepřekročil 10 minut, poněvadž jinak budeme mít problém s panem komisařem Borkem, který přijde za chvilku. Tak prosím, máte slovo. Erbané Fontiere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To je e, tedy skutečně velká výzva. Tolik otázek za 10 minut. Doufám, že jsem e, všechny tedy ty otázky správně si poznamenal. Otázka toho e, dokumentu guidance, tedy využití pod, vědeckých podkladů pro ty hlavní směry pro guidance. No, o to takto požádala komise. A proč komise tedy chce, abychom eh, využili vědecké poznatky? Vědecká stanoviska eh, samozřejmě eh, ta obsahují nové vědecké názory a podle komise je důležité, abychom vzali do úvahy tyto vědecké poznatky při našem vyhodnocování. A nová, tedy moderní vědecká literatura ukazuje, že to má dopady na chování a podle mého soudu proto jsme dostali tento mandát Eh, proto eh, chceme eh, využít vědecké názory. Potom otázka k našim doporučení k consider the folio treatment and we didn't šetření listů a my jsme tedy jenom nedali nějaké doporučení, jenom jsme mm, naznačili, jaké je riziko podle našeho Eh, odhadu, protože zatím jsme to tedy eh, nevzali tak do úvahy, jak by to mělo být s ošetřováním listu. Dále, eh, třetí studie. Vzali jsme do úvahy? Ano, vzali. Vzali i máme tedy field studies, tedy studie v terénu, které jsou k dispozici, tedy praktické studie, ty, ty jsme vzali do úvahy a je to mm, takový příklad. Zde máme čtyři studie z terénu, které studovaly tu expozici eh, včelstev na eh, Floridy, potom i eh, jsme tedy, mm, zda z toho vyplynulo, že především kdy tedy nastala ta eh, doba, tedy, kdy docházelo k největší umrtnosti, v které fázi. A my jsme tedy vzali do úvahy tyto studie, empirické studie, tedy z terénu, ne, jsou to jenom pouze laboratorní studie. Not said. Řekli jsme, opakuji, co řekl pan Bové. My jsme netvrdili, že jsme nyní našli mm, tedy eh, jediný důvod, proč dochází k, ke kolapsu včelstev. Ne, my neříkáme, že eh, tedy tyto neonikotinoidy jsou jedinou příčinou úhynu. Ne, já si nemyslím, že k tomu můžeme takto něco říci. Eh, můžeme říci, že není vyloučeno, že neonikotinoidy přispívají do určité míry k tomuto jevu. Ale Opakuji, to bylo zcela mimo rámec našeho mandátu. Monitorovací studie. Ano. Ano, my jsme i schromáždili monitorovací studie třeba ze Slovinska a tyto monitorovací studie ty byly do detailu projednávány během expertních zasedání. Ukázalo se, že to ale je velice těžké zde stanovit eh, příčinný vztah mezi tím, co vidíte při tom monitoringu a využíváním, používáním neonikotinoidů. Takže v podstatě jsme asi nemohli z toho nakonec extrahovat eh, nějaké velké množství užitečných informací. Termín. Ano, ten byl velice krátký, to je pravda, ale nemyslím si, že Eh, tato krátkost toho termínu měla dopad na kvalitu našich závěrů. Bylo to těžké, ale my jsme použili veškeré potřebné zdroje, nasadili jsme na tento úkol a nemyslím si, že to mělo eh, ten eh, krátký termín ovlivnil kvalitu. Doporučila by EFSA další studie? Ano, ty doporučujeme. A Opět to je spojeno s jednou z otázek, která se týkala využívání eh, dokumentu guidance hlavních směrů, a nebo tedy toho vědeckého stanoviska, které je podkladem pro eh, hlavní směry. Takže eh, my jsme identifikovali tam samozřejmě e, ten vztah mezi nedostatkem údajů a tím vědeckým stanoviskem, takže my jsme vyhotovili dlouhý seznam mm, těch nedostatků, kde nám chybí údaje, které je třeba získat, tak, abychom si udělali lepší, dopad, lepší pohled, náhled na dopad neonikotinoidů na stav včelstev. Procházím si zde seznam vašich dotazů. Maybe I, I, I... Možná bych mohl to opět ještě schrnout. Klíčové eh, závěry. Je nepopiratelné, že neonikotinoidy jsou velice toxické látky Máme údaje o akutní toxicitě i o subletálních efektech. Jsou velice toxické, smrtelné. Nedávné studie ukázaly, že mají subletální efekty, mm, ovlivňují chování včel. V některých případech jsme mohli i provést vyhodnocení rizika a mm, tím nejjednodušším způsobem většinou. V některých případech při hodnocení rizika jsme potvrdili toto riziko v jiných případech jsme zjistili, že žádné riziko nebylo, a to především expozice na prach a e, na e, tedy e, vliv tedy pro ty plodiny, které nejsou atraktivní, jako třeba cukrová řepa. A potom e, máme i tedy e, studie z terénu, které jsme vyhodnotili. V některých případech jsme zjistili, že je zde riziko, v jiných případech jsme nebyli schopni e, zcela prokázat, že to bylo nízké riziko. V takovémto případě vždycky jsme identifikovali, že to hodnocení rizika je spojeno s určitou nejasností ne, nebo nejistotou. Takže Evropské komisi spolu a členským státům, myslím, jsme předložili veškeré podklady nezbytné pro to, aby lépe pochopili, jaké jsou i limitace eh, naší práce, které tam jsou kvůli nedostatku údajů. A o to nám šlo právě. To znamená zajistit, aby komise a členské státy to takto pochopili a teď je to na nich, aby dále rozhodovali. A my tedy jsme proto, abychom podporovali komisi a členské státy a abychom jim tedy eh, poskytovali podklady, aby mohli lépe chápat dané jevy a samozřejmě my chceme plně komisi podporovat a předkládat informace, které potřebuje. Děkuji, děkuji. I já chci poděkovat eh, eh, jako agentuře EFSA a panu Hermanovi Fontierovi za velice cené informace, které nám předal a je jasné, že po této rozsáhlé diskuzi určitě je to téma, kterým se ještě musíme zabývat, ještě nemáme zde jistotu. V každém případě si myslím, že k tomuto tématu se vrátíme určitě až i přijde pan komisař Borg. A nyní bych velice rychle přešel k bodu 4, což je bod, který se týká výzev a příležitostí pro obnovitelné energie na vnitřním trhu a máme zde zprávu pana Spirose Danelise. E, jde o e, tedy e, stanovisko, respektive zprávu o těchto obnovitelných zdrojích. Naši kolegové již předložili pozměňovací návrhy. Víte, že minule jsme neměli čas, tak právě proto se tímto návrhem budeme zabývat dnes s tím, že zítra se již bude hlasovat tak aby eh, příslušný výbor, tedy výbor ITRE, mohl vzít do úvahy naše stanovisko během hlasování, které se plánuje na 18. března. Takže Spirosi, máš slovo a chtěl bych tedy požádat kolegy, kteří si budou chtít cít slovo, aby to řekli sekretariátu. Děkuji. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το εξαιρετικό ενδιαφέρον σας για τη βελτίωση του κειμένου. Ze všeho nejdříve bych eh, vám rád poděkoval za váš velký zájem eh, o to, aby byl můj text vylepšen. Nicméně eh, stanovisko vzniklo na základě toho, že jsme museli vycházet z problémů, na které naráží evropské zemědělství v souvislosti s energetikou. Bereme v úvahu klimatickou změnu, změny životního prostředí, znečištění životního prostředí, energetickou bezpečnost, bezpečnost dodávek, konkurence na mezinárodním poli v oblasti zemědělství. A za čtvrté je zde také myšlenka zachovat konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni s tím, že budeme dodržovat podmínky eh, VTO, dále stabilita na trhu se zemědělskými produkty a za šesté problémy s produkcí agroalimentárního řetězce. Především kvůli tomu, že zde nejsou dostatečné synergie. Obnovitelné zdroje energie mohou a musí hrát důležitou roli v boji proti klimatickým změnám. Právě proto bude nutné, aby se hrály důležitou roli při zásobování Evropské unie energií. Je třeba propagovat energetické úspory a omezovat energetické ztráty a využívání přírodních eh, zdrojů, obnovitelných zdrojů. Tyto přístupy se musí vzájemně doplňovat, nicméně nestačí, aby obnovitelné zdroje sehrávaly důležitější roli v zásobování energetikou nebo energií. Je třeba zajistit ne za každou cenu energetickou nezávislost. Naopak chceme zajistit rovnováhu v Evropě a chceme se pokusit čelit efektivně výzvám, o, kterým, o kterých jsem se zmínil. Nemůžeme se snažit vyřešit problém a přitom vytvořit problém další. V případě biopaliv je to zjevné, protože tato biopaliva můžou přispět k omezení klimatických změn, ale za podmínky, že jejich používání opravdu umožní snížit emise skleníkových plynů. Zdroje energie by neměly přispívat eh, nákladným způsobem k omezování emisí. To je opravdu důležité pro volbu strategie a pro volbu politických opatření. Politické rozhodnutí by mohlo dospět k zavedení nebo tedy ke vzniku problému, kvůli kterým by dlouhodobě toto řešení nebyla přijatelná z hlediska ekonomické udržitelnosti, z politického hlediska. Proto je důležité dát větší důraz na výzkum a vývoj a dát také více prostředků na obnovitelné zdroje a výzkum v oblasti energetiky. Protože pouze tak bude možno skutečně zvýšit konkurenceschopnost zemědělství, zároveň bojovat proti klimatickým změnám a chránit přírodní a environmentální zdroje. Musím zdůraznit, že často se jedná o malé a střední podniky, ty musí dostat více informací a musí si navzájem předávat znalosti a zkušenosti. Informace z malé jednotky mohou často přinést eh, lepší výsledky než informace z velkých podniků a proto si myslíme, že je důležité podporovat eh, znalosti těch drobných technologií, které umožní dosáhnout úspor, aniž by to mělo dopad na biologickou rozmanitost, nebo aniž by to vyvolalo nějaké velké náklady. Konečně bych rád zdůraznil potřebu spolupráce zemědělců. Zemědělci, pokud sami zemědělci nebudou přesvědčeni o tom, že je nutno šetřit energii, tak eh, nedosáhneme pokroku. Proto bude nutné uh, díky spolupráci zemědělců dosáhnout úspor z rozsahu. Kolegové, já doufám, že jsem vám ukázal důvody, pro něž vám navrhuji zamítnout určité pozměňovací návrhy, aniž by bylo tím způsobem podkopáno vaše úsilí o zlepšení celého textu. Doufám také, že se vám dobře vysvětlil rámec, ve kterém jsem vypracoval tuto zprávu. Děkuji, děkuji Spirosy a teď zahájíme rozpravu. Máme tady sedm kolegů, kteří se přihlásili o slovo a my se musíme snažit proběhnout to co nejrychleji, protože jinak se nám to překryje s návštěvou komisaře Brita Reimers a potom Pilar Ayuso. Brita. Děkuji vám. Ano, my všichni principiálně podporujeme obnovitelné zdroje energie i to, že bychom tyto zdroje měli podporovat a rozvíjet v celoevropském měřítku. Ale chtěla bych poukázat na to, že dochází zde k přílišné podpoře a i v rámci daní a myslím si, že bychom neměli zopakovat toto na evropské úrovni. Neměli bychom dávat příliš mnoho peněz do trhu, který potom bude konkurovat zemědělské výrobě, který naráží na odpor veřejnosti, protože jsou zde dlouhodobá podpůrná opatření, která už eh, nelze zvrátit a není dochází k distorzi trhu. A také je třeba na to pohlížet eh, kriticky, například co se týče přílišného množství eh, mm, pěstování kukuřice, protože Eh, dochází potom k mon, velkým monokulturám kukuřice, které mohou ohrozit biodiverzitu. A také to vzbuzuje velký odpor veřejnosti, měli bychom tedy být opatrní a při veškeré podpoře obnovitelných zdrojů energie bychom měli také pohlížet na to, kde jsou hranice možného a odkud už ten trh musí nést a financovat sám sebe a pokud tam bude nějaká finanční podpora, měla by být na začátku a měla by Eh, skončit v určitou dobu, kdy technologie prokáže, že může existovat sama o sobě. Nejde eh, obnovitelné zdroje financovat do nekonečna. Děkuji. Děkuji, paní Ajuso a potom pan Egnu. Pane předsedo, hovoříme. Promiňte, omlouvám se. Děkuji. Já hovořím jako stínová zpravodajka z Evropské lidové strany. A jako první chci podpořit prakticky celé stanoviska pana Danelise a poděkovat mu za jeho zdravý přístup. V tomto sdělení se uvádějí hlavní oblasti, kam musíme napřít své úsilí, aby ty obnovitelné zdroje byly využívány, dosáhly z těch cílů pro rok 2020, aby byly také konkurenceschopné. Souhlasím s tím, co říkala paní Reimers. Nemůžeme je pořád dotovat, ale ty obnovitelné zdroje energie, jak už bylo dokázáno, jsou užitečné a je jim třeba v začátcích pomoci a snažit se, aby byly konkurenceschopné. Já si myslím, že je důležité podpořit eh, vstup eh, této energie do sítí a je třeba jim v tomto smyslu pomoci. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů. Říká se zde, že obnovitelné zdroje energie už mají uh, dost velkou váhu, takže nemůžeme říkat, že musí mít eh, tuto váhu, ale mají tuto váhu už asi před deseti lety, když jsme schválili tu první směrnici. Od té doby opravdu velmi narostl jejich podíl. Další pozměňovací návrh. Tam se hovoří o alternativních energiích. Já si myslím, že to je něco jiného. Eh, takže tam vypouštím tu zmínku o alternativních energiích, alespoň tedy ve španělštině to takto nefunguje. A potom kritéria udržitelnosti pro biopaliva, eh, tam jsou věci, které se týkají eh, změn nebo možných změn. Už existují tato kritéria, takže bychom neměli hovořit o tom, že je zavádíme. Potom je třeba posílit paliva druhé generace, protože právě ty budou udržitelné a nebude to mít dopad na produkci potravin. A pokud jde o hospodaření s odpadem, tak si myslím, že bychom neměli hovořit o omezení odpadu, ale spíše hovořit o lepším odpadovém hospodářství, abychom mohli lépe využívat biopaliva druhé generace. Já souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, nicméně ty, které se týkají odstavce 7, eh, tam si myslím, že jsou lepší ty původní varianty, nebo tedy ten původní návrh zpravodaje. A nemyslím si, že by, nebo hodně jsem tedy nakloněna výzkumu, ale Mám také pozměňovací návrh, eh, který se týká eh, výzkumu v oblasti biopaliv. Eh, druhé generace, ale neměly by se na to vynakládat peníze z rozvoje venkova, protože rozvoj venkova má už tak málo peněz, že pokud mu začneme ubírat na výzkum obnovitelných zdrojů energie, tak to bude horší. Děkuji, pan Agniu na jednu minutu a potom paní Gerling. Já se omlouvám paní, která sedí přede mnou. Hovoříme o výzvách pro zemědělství v oblasti obnovitelných zdrojů energie a já zde pohovořím o jedné velké výzvě. Eh, máme 300 akrů eh, země, chceme je využít na solární panely, to znamená, že zde přijdeme o velmi užitečnou půdu, ornou půdu, pastviny. Je to absolutní skandál a kromě toho tato operace je dotována na všech úrovních eh, a já opravdu se nedokážu zamyslet nad větší výzvou eh, pro zemědělství, než je právě toto. Děkuji paní Gerling a potom paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, ráda bych poděkovala zpravodaji. Velmi dobře se mi s ním pracovalo, vím, že máme velmi málo času, takže nebudu procházet své pozměňovací návrhy. Chci jenom říci, že toto téma je velmi důležité, protože třeba nastolit rovnováhu mezi produkcí potravin, zemědělstvím a životním prostředím a obnovitelnými energiemi. Je to nelegislativní zpráva z vlastní iniciativy, nicméně teďka se bude přepracovávat směrnice o kvalitě, směrnice a obnovitelných zdrojích. Bude to mít také dopady na využívání půdy, takže všechny tyto věci povedou ke konstruktivní diskusi ohledně toho, jak se budou využívat produkty z oblasti obnovitelné energie v zemědělství a já se na to těším. Děkuji, nevidím tady paní Megenes, takže Martin Heusling a potom Glattenferder. Martin, Martin a poi Glattenferdel. Já nur Děkuji. Také jenom stručně. Do diskuse paní Reimer s právem poukázala na to, že v Německu jsme části opravdu výrazně překročili možné cíle při pěstování kukuřice a je to chyba, které by se neměly dopouštět jiné státy. Měli bychom se opravdu omezit na zásadní věci při využívání energie a to je využívání zbytkové biomasy, kterou zatím příliš nevyužíváme. Na to bychom se měli zaměřit. Neřešíme jenom otázku eh, talíře či cisterny, ale měli bychom kromě talíře zde také eh, eh zohlednit eh, hospodářská zvířata. Neměli bychom vylévat dítě s vaničkou, protože na rozdíl od svého eh, britského kolegy, eh, zemědělci také Eh, profitují z využívání obnovitelných zdrojů energie, pokud například eh, vyrábí eh, bioplyn z hnoje a podobně, tak to je jenom další přidaná hodnota. A tolik biopalivům druhé generace. Z německého pohledu chci říci, že už před lety jsme vkládali velké naděje do využívání Eh, štěpky a podobně, ale bohužel tato cesta ztroskotala. Obávám se, že tato cesta vede do slepé eh, uličky. Nemáme také dostatek slámy na to, abychom ji využívali pro eh, vytváření energie. Neměli bychom do toho dávat příliš mnoho úsilí, protože měli bychom využívat jiné zdroje, které mají budoucnost. Děkuji pan Gladfelder a potom Marian McGuinness. Thank you. Köszönöm, elnök úr, a megújuló energia. Děkuji vám. Co se týče otázky obnovitelných zdrojů energie, to je opravdu velice důležité téma pro zemědělství a rozvoj venkova, protože právě v této oblasti lze vytvářet obnovitelné zdroje energie, nebo alespoň z valné části. Když se podíváme na plány 27 do roku 2020, kole chtějí dostat svým závazkům v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, tak vidíme, že na 50 obnovitelných zdrojů energie pochází z biomasy. To tedy znamená, že v první řadě e, z výrobků zemědělské produkce a lesnictví. Já mám eh, dva pozměňovací návrhy, ten první má číslo 7 a potom pozměňovací návrh 49. Eh, tyto pozměňovací návrhy podali liberálové, dovolte mi také říci několik slov. Byl jsem šokován tím, že socialisté v souvislosti eh, chtějí odmítnout tyto dva pozměňovací návrhy. V těchto dvou návrzích jde o to, že i v období po roce 2020 by se měli dohodnout závazné cíle a sociální demokraté většinou podporují to, že by se obnovitelné zdroje energie měly podporovat. A zásadní otázka zní, jak zajistit dlouhodobou bezpečnost, zabezpečení energií i po roce 2020. Je to důležité pro rentabilitu investic a výzkumu, které musíme nyní činit v této souvislosti, tak aby i po roce 2020 bylo možné nadále zvyšovat v Evropě podíl obnovitelných zdrojů energie. Proto doufám, že alespoň jeden z těchto pozměňovacích návrhů bude podpořen. Protože obnovitelné zdroje energie mohou být rozvíjeny dále pouze tehdy, budeme-li mít dlouhodobé cíle. A dovolte mi také poznámku k solární energii. To je také důležité téma. Často tomu bývá tak, že jsou budovány solární elektrárny na zemědělské půdě a my toto v Maďarsku odmítáme. Neměli bychom Eh, využívat eh, oblasti zemědělské půdy a lesů ke stavbě solárních elektráren a maďarské zákony tomu také brání a doporučuje toto také dalším státům. Marian a potom na závěr Albert. Děkuji. Nebudu se vyjadřovat k této zprávě, ale chci upozornit na to, že eh, výbor Envy má zprávu v oblasti bioekonomiky, a my se k tomu vůbec nevyjadřujeme, nemáme k tomu stanovisko. Přitom bioekonomika je o využívání eh, přírody a půdy a zemědělství, takže mě by zajímalo, proč, pane předsedo, zemědělský výbor k tomu nevydává stanovisko, protože se to týká věcí, které diskutujeme. Děkuji, Marianne. Podíváme se na to. A na závěr Heilvor. Děkuji, já jsem požádal o slovo jménem své kolegyně, která právě dorazila, takže já jí tímto slovo předám. Ano, samozřejmě. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát panu Danelisovi k jeho skvělé práci. Myslím si, že toto stanovisko je velmi dobré, dobře udělané. Jak zpravodaj zdůraznil, obnovitelné zdroje Energie hrají, důležitou roli ve strategii Evropy v boji proti klimatickým změnám a ve vyváženém energetickém mixu. Je to velmi důležité pro venkovské oblasti a také pro farmy a zemědělci mají spoustu příležitostí vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. A já bych ráda také zdůraznila že je důležitá také soběstačnost, energetická soběstačnost a že důležitou roli hraje celá strategie v oblasti obnovitelných zdrojů. Nicméně i zde celá řada výzev v souvislosti s biodiverzitou, klimatem a tak podobně a využívání obnovitelných zdrojů v této souvislosti, jak zdůrazňuje zpravodaj. Já souhlasím s tím, že energetická politika by neměla žádným způsobem ohrožovat konkurenceschopnost zemědělství nebo dostatek eh, potravin. Důležitá je také efektivní spotřeba energie a chci také připomenout, že je také možné využívat energii spojenou eh, s dobytkem chovaným na farmách. A já jsem toho názoru, že je důležité, aby plány komise v oblasti kritérií udržitelnosti pro pevnou biomasu nezabraňovala využívání udržitelné bioenergie, která je vyprodukována v EU a možná kritéria by měla vycházet především z existující legislativy a z monitorovacích nástrojů. Ráda bych také upozornila na to, že když se vytvářejí kritéria udržitelnosti pro biomasu, je důležité kromě ekologické udržitelnosti pokrýt také další oblasti udržitelného rozvoje, například ekonomickou a sociální udržitelnost a také je třeba vzít v úvahu takové věci, jako je nedostatek energie. Obecně lze říci, že podporujeme toto stanovisko a rada bych znovu poblahopřála našemu zpravodaji ke skvělé práci. Děkuji, děkuji paní Maner a teď vracím slovo Spirosovi Danelisovi. Stručné záběry, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte mi poděkovat kolegyním a kolegům za jejich konstruktivní příspěvky a také děkuji za spolupráci s tínovým zpravodajům a podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji také za spolupráci při dnešní rozpravě. Všichni se shodneme na tom, že naše úsilí řešit eh, eh, tento problém musí být velmi ohleduplné, tak aby nevznikaly další problémy. Téma, problematika, o které dnes hovoříme, je e, téma, ke kterému se v minulosti e, přistupovalo velmi nevyváženě. Přitom potřebujeme ale vyvážený přístup, aby to celé bylo trvale udržitelné jak z biologického hlediska, tak i z politického, sociálního hlediska. K tomu, co řekl pan Glatzfelder, dovolte mi říci toto. Domníváme se, že je mnohem důležitější, abychom dosáhli našich cílů pro rok 2020 a myslíme si, že je přehnané už nyní plánovat a diskutovat o tom, jak by to mělo vypadat po roce 2020. To také v souvislosti s rozložením v jednotlivých členských státech. Myslíme si, že by to zacházelo příliš daleko a odvádělo by nás to od toho vlastního úsilí. Měli bychom se opravdu zaměřit na ty obecné cíle pro rok 2020. Co se týče udržitelnost, i držitelnost nesmí být čistě virtuální. A také zde nemíme mít virtuální konkurenceschopnost prostřednictvím dotací. Přejeme si zde skutečně reálnou udržitelnost a tak by to bylo v souladu s dotačními pravidly. Děkuji. Děkuji, Spirosi. A bod 5 odsuneme, to se týká tedy výroční zprávy o ochraně finančních zájmů EU, boj proti podvodům. Januš Vočekovským to, to odložíme na příští zasedání výboru, ale připomínám, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. únor 12 hodin. A nyní bych chtěl přivítat zde pana komisaře Tonia Borga, který je odpovědný za zdraví včetně zdraví zvířat a za ochranu spotřebitele. A on nám představí eh, iniciativy, které hodlá předložit do konce funkčního období. Samozřejmě jsou zde určité otázky zvláštního zájmu, eh, které jsou velice aktuální, jako nedávný problém týkající se přítomnosti koňského masa eh, v polotovarech a potom je to otázka i pesticidů, těch neonikotinoidů a jejich dopad na včel přijali mimo jiné pan eh, komisař eh, také by měl vědět, že dnes odpoledne zde přednesla v tomto smyslu hm, eh, prezentaci EFSA a následovala dlouhá diskuze, hodně kolegů se jí zúčastnilo. A hm, samozřejmě také určitě nás zajímá implementace směrnice 2008 120 rady o ochraně Allevamento in gruppi delle scrofe. Quindi, ale to... per essere qui e natural... Takže děkuji, pane komisaři, a e, poté e, e, takže nejprve potom pohovoří, e, až budete téma koordinátoři a poté další. Děkuji, pane předsedo, jsem rád, že jste mě pozvali. Pane předsedo, vážení členové výboru AGRI, jsem velice rád, eh, že tady jsem, eh, poněvadž eh, je zde celá řada věcí, které plánujeme, o kterých debatujete i vy, a potom další, které byly neplánované a které zešly jaksi. A dovolte, abych nejprve přednesl určitou bilanci a abych vám řekl, co nás ještě čeká do konce funč, funkčního období, tedy v násled, následujících 14 eh, měsících, eh, které určitě utečou rychle a zde bude zásadně dobrá spolupráce i s parlamentem, tak abychom eh, rychle v těchto různých agendách pokročili. Nejprve to téma, mm, které se dočítáme, Eh, v novinách a to je tedy eh, přítomnost koňského masa na místo hovězího v některých polotovarech. Zde již já jsem i k tomuto konal tiskovky a vydal tisková sdělení. Eh, dovolte, abych zdůraznil tři body takové, než detailně řeknu, co komise za těchto okolností učinila. Za prvé do posud to, nebylo, to neby, není problém bezpečnosti potravin. Ne, to je otázka označování e, masných výrobků. Podvodně e, jsou označeny takovým způsobem, že je to klamavé pro spotřebitele a e, za účelem tedy ekonomických zisků. Takže e, samozřejmě zde e, nemáme žádné indicie, že by to ohrožovalo veřejné zdraví. A za druhé, mm, otázka absence legislativy. Ne, máme eh, evropskou legislativu o označování, která je velice jasná, to znamená, eh, pokud existuje takový masný výrobek na trhu, tak se tam musí jasně uvádět, z jakého masa to je, ať je, ať je to tedy uh, Eh, vepřové nebo hovězí nebo koňské maso. Koňské maso lze legitimně prodávat, ale musí to tam být označeno. A ani to není otázka, že bychom neměli nástroje. Máme nástroje, jako tedy ten systém, eh, eh, systém rychle, rychlého varování, který funguje. A i máme tedy zde legislativu, která funguje v tom smyslu, že pár hodin nebo jeden, dva dny poté bylo možné vystopovat, odkud eh, to maso přišlo a přes které členské státy fyzicky se eh, provezlo a kde je přítomno. A třetí bod, který musím uvést na pravou míru, protože tady existují různé desinformace a mylná vnímání. A to je, že eh, aplikace evropské legislativy, která existuje, to je primárně odpovědnost členských států, což neznamená, že by komise zde mm, nekoordinovala mm, a prosazování norem, nebo že by nekonala. Za chvíli řeknu jak. Tudíž toto jsou ty tři hlavní body, které bych rád zdůraznil, ale také i bych chtěl uvést, že komise Eh, zde eh, tedy neseděla s rukama v klíně, to ne, 13. února, tedy za irského předsednictví, eh, se, jsme se sešli naléhavě s některými dotčenými státy a já jsem tam i řekl, že navrhnu určité kroky, které tedy eh, eh, potom eh, budou zpracovány tedy stálým výborem, který se sešel 15. a 20. na to. A tento návrh se stával z především in, plánu intenzivního monitoringu, který obsahuje dvě věci. Za prvé série testů, DNA testy, Eh, výrobků z hovězího, eh, tedy eh, jde o výrobky z obchodu, které se budou vybírat a bude se testovat na koňské maso. Potom budeme prověřovat absenci fenolapetazonu, který jeho přítomnost u koňského masa na jatkách nebo na hranicích, když se dováží ze třetích zemí. Takže i komise obsahuje komise předkládá přesně, jaké testy je třeba provést, jaký počet je třeba provést. Fendibutazon, ten se bude tedy testovat i na dovážených výrobcích. A druhý test také, ten byl teprve zaveden, protože eh, eh, Eh, pokud eh, tedy samozřejmě ten, ty koně byly léčeni nebo ošetřováni touto, tímto lékem, tak potom jejich koňské maso se nemůže použít eh, samozřejmě a pokud by k tomuto došlo, tak eh, fenibutazon, pokud byl použit, jakmile se dostal tady do toho systému, jakmile tedy ti koně byli ošetřováni e, touto látkou, tak potom samozřejmě jejich maso se nemůže dostat do potravinového řetězce. Jak jsem řekl, tyto testy se budou provádět v březnu, celý březen a případně se ještě prodlouží testovací období a tento plán členské státy odsouhlasili respektive i stálý výbor se k tomuto příznivě vyjádřil. Výsledky poté e, do 15. dubna budou předloženy komisi a zavázali jsme se, že je okamžitě zveřejníme. Proč? Nejenom, poněvadž je to e, kvůli tomu obrovskému zájmu o tuto věc, ale i je to důležité pro spotřebitele, aby znali výsledky a případně na základě toho, pokud to bude nutné, budeme plánovat další kroky. Počet testů, které je třeba tedy provést v každém členském státě, tak ten bude, za, ten bude e, samozřejmě e, eh, k poměru, e, v poměru k tomu e, počtu jatek a k množství dováženého koňského masa. Samozřejmě asi menší e, Eh, státy, eh, samozřejmě eh, tam ten počet bude menší než těch velkých. A potom hm, i, jak jsem řekl, členské státy a stálý výbor minulý pátek dostali na stůl tento plán a, a hm, první testy začnou být prováděny 1. března. Komise přijala tento testovací plán 19 února a i se o tom bude jednat 25. na nadcházející radě ministrů. Takže pokud jde o testování eh, absence fenylbutazonu, tak tady se na, na, na každých 15 tun by se eh, měl vzít jeden, by se mělo vzít pět by se měl vzít jeden vzorek s tím, že pět vzorků na každý členský stát by se mělo vzít na každých 50 tun eh, jatečného koňského masa nebo dováženého masa a zde se tedy navrhuje i, že se bude spolufinancovat toto eh, mírou 75 to znamená na test to bude 300 euro, které bude komise financovat. A dále, nakonec komise tedy e, do prosince 2013 předloží Radě parlamentu zprávu o označování původu jakéhokoliv masa, které se používá jako e, e, přísada. Takže e, samozřejmě otázka označování původu a tato aktivita je úplně e, tedy zvlášť od tohoto skandálu, protože k tomuto by došlo i kdyby chom tedy neměli tento skandál. Tyto věci jsou tedy nesou, e, odpojené od sebe, nesouvisejí spolu, ale zajiš, ujišťuji vás, že moji spolupracovníci tuto zprávu vydají do prosince, respektive co nejdříve. Nyní další věci. A to jsou výdaje v oblasti tedy potravin a krmiva. Zde Eh, zde došlo k určitém pokroku směrem ke schodě o víceletém finančním rámci, což pro komisi znamená, že navrhne i e, to, jak e, se bude hospodařit s výdaji v potravinovém řetězci. My jsme tedy provedli konzultace, nechali jsme si e, udělat studie a hodnocení a podle toho stávající finanční rámec fungoval dobře a skutečně je velkou přidanou hodnotou. Ve světle tohoto komise tedy nebude navrhovat nějakou radikální reformu, ale spíše se bude snažit zracionalizovat a uspůsobit stávající právní rámec tak, abychom mohli reagovat na budoucí požadavky, tedy aby naše politiky byly efektivnější a abychom i byli více flexibilní já, jakmile ten e, návrh bude zveřejněn, tak já věřím, že ho parlament i rada uvítají a že bude co nejdříve přijat. Což mě přivádí nyní k těm jednotlivým odvětvovým návrhům, to je ten takzvaný balíček o bezpečnosti potravin a krmiv. Já vím, že, o to, že na to netrpělivě vás, váš výbor čeká. Já e, lituji, že přípravy tohoto balíčku trvaly déle, než jsme původně plánovali. Nicméně e, zde jsem si jist, že návrhy budou přijaty co nejdříve. Tento balíček se bude snažit aktualizovat, zjednodušovat a Eh, vysvětlovat stávající systém, který podle mě v posledních letech fungoval dobře. Jasný cíl je poskytnout eh, více lépe cílené nástroje pro eh, řízení rizik v celém řetězci, tedy zdraví zvířat, rostlin, osiv a oficiální kontroly, včetně kontrol dovozů. Kromě toho nás čeká i revize balíčku hygieny potravin. Opět to se připravuje na základě e, příznivých zkušeností se stávajícími pravidly, tak půjde o to jenom je doladit. Dovolte nyní, abych se podíval konkrétně na otázku zdraví zvířat, abych vám řekl aktuální vývoj, pokud jde o e, tedy e, zdraví vepřů. Od 1. ledna tohoto roku máme požadavek, aby tedy eh, během gestace, tedy With Vině tedy byly odděleny od ostatních eh, vepřů, aby ve skupinkách tedy po deseti či více eh, kusů. Samozřejmě je to závazek, který jsme na sebe přijali se členskými státy již před deseti lety. Pozice komise v této věci je konsistentně jasná. To znamená zajistit plný soulad s tímto závazkem ve všech členských státech. Bohužel některé členské státy ještě toto plně nerespektují. Dámy a pánové, mohu vás informovat, že zítra komise tedy eh, prostřednictví formálního přípisu zahájí eh, řízení z titulu porušení povinnosti proti těm členským státům, které porušují právní závazky. Nyní další věci. A určitě si pamatujete, že eh, se v eh, březnu 2011 nepovedlo dohodovací řízení, které se týkalo návrhu nových typů potravin, inovativních potravin, a včetně klonování zvířat. A určitě si pamatujete, během slyšení, když jsem vystoupil v parlamentu, tak eh, jsem eh, řekl, že předložíme dva oddělené návrhy. Jeden se týká inovativních potravin a druhý klonování. Pokud jde o klonování zvířat, komise eh, po širokém připomínkovém řízení, které vedlo k hodnocení dopadu, tak na tomto základě hodláme předložit návrh v červenci. Zároveň i návrh o inovativních potravinách eh, v souladu s dohodou z března 2014 také bude předložen. A nyní dovolte, abych přešel k tématu, které je velice aktuální. To jsou ty eh, neonikotinoidy a riziko, které představují pro zdraví včel a Eh, takže toto riziko hm, tedy hm, riziko, že neonikotinoidy hm, jsou rizikové pro zdraví eh, včel, tak to je riziko, které nedávno i potvrdila eh, agentura, Evropská agentura pro bezpečnost potravin. Zde dovolte, pane předsedo, abych k tomu něco dodal za, eh, za tedy celou dobu, co jsem komisařem, tak jsem, eh, tak jsem eh, často slychával kritiku, že EFSA je příliš konzervativní, že všechno nám povolí, ale tady najednou máme stanovisko, kde, ať jsou naše názory jakékoliv, kde se říká, že ano, takové to nebezpečí pro zdraví včel tady je neonikotinoidů, eh, tedy eh, a to, že jsou to tedy především určité konkrétní eh, roli, které se, určité konkrétní látky, kterými se ošetřují konkrétní plodiny, takže tady toto riziko je. A že tedy je třeba zde přijmout určitá rozhodnutí. A od té doby, co to bylo potvrzeno, co vám to EFSA potvrdila, tak o tomto tématu se diskutovalo ve výboru ENVY v parlamentu a na radě ministrů eh, zemědělství, kde některé členské státy, některé méně nadšeně, jiné ano, eh, apelovali na komisi, aby komise při, přijala rychlá Mm, jaksi přiměřená opatření. Já zde mám dopis, který podepsalo 75 členů parlamentu a ti apelovali na komisi, abychom zakázali všechny neonikotinoidy moji spolupracovníci o tom diskutovali, že bychom přijali určitá opatření, diskutovali o tom s experty ze členských států a jde o to, abychom na dva roky pozastavili používání těch neonikotinoidů, které EFSA uvedla jakožto rizikové látky. Takováto opatření nicméně by musela uznat, že v určitých případech bezpečné používání těchto látek je možné i tak. A že eh, je třeba vzít do úvahy eh, i to, jaký okamžitý dopad to, mm, ten zákaz bude mít pro eh, sektor. Za prvé konkrétně, ten návrh by na dva roky zakázal používání tří ze šesti neonikotinoidů tedy u všech těch plodin, které jsou takzvaně atraktivní pro včely. To znamená, omezili bychom to pouze na tři a pouze na plodiny, které přitahují včely. A e, potom používání ošetřených osiv po prvním červenci tohoto roku. Toto opatření tedy umožní pořád ještě používat neonikotinoidy na důležitých komoditách, plodinách, jako eh, řepa eh, cukrovka, jako jsou, eh, ozim, jako jsou ozim. Season. A potom i to umožní používat je na osivech, které se ošetřuje pro jarní plodiny. A dále já jsem přesvědčen, že tato ambiciozní rozhodná opatření, která jsou úměrná svému cíli, že ta určitě e, vyřeší identifikovaná rizika a tím se zlepší stav zdraví našich včelstev, s tím, že zároveň ale se zohlední dopad na evropské zemědělství, e, protože zemědělci nadále budou moci používat tyto látky tam, kde tyto látky nejsou hrozbou. A teď ještě zůstaneme u včel. A mm, je to diskuze o e, směrnici o medu. O té jednáte teď v parlamentu. Zde chci zdůraznit, že zde nelze tedy e, jak si zredukovat e, tento návrh na něco, co by se týkalo geneticky modifikovaných plodin. Ne, Eh, protože tedy pil není přísadou mědu, medu, ale je to přirozená součást. A zde eh, med je třeba eh, identifikovat jako výrobek a ne jako primární surovina, protože to by zmátlo spotřebitela, to by vůbec nebylo v souladu s mezinárodní normou. A zdůrazňuji, že tento navrhované vyjasnění, tato interpretace nikterak neobchází e, e, stanovisko Evropského soudního dvora. Legislativa o geneticky modifikovaných organismech, ta se bude nadále aplikovat, pokud v medu se najde pil geneticky modifikovaný a poté takovýto pil v medu by se musel povolit ještě předtím, než výrobek se uvede na trh. Takto spotřebitelé budou informováni o přítomnosti eh, GM materiálu, eh, stejně jako to je o, u jiných potravin. Já doufám, že zde eh, poslanci mě podpoří, protože tato věc je důležitá pro včelaře, ale i pro důvěru spotřebitele. Závěrem, pane předsedo, zcela uznávám, že jsem nebyl schopen zde reagovat eh, na všechny problémy zde v tomto krátkém úvodu, ale dámy a pánové, určitě v průběhu diskuze, případně poslanci a poslankyně, vznesou další témata. Děkuji za pozornost. Děkuji, vážený pane komisaři, za tento velmi obsažný úvod. Myslíme, že jsi řešil celou řadu otázek a teď eh, začneme rovnou s otázkami. Nejdříve dám slovo koordinátorům, potom dám slovo panu komisaři, aby mohl reagovat na otázky koordinátorů a potom dostanou slovo všichni ostatní, kdo se o něj přihlásili. Albert Des eh, za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. A velice vám děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel se mezi nás do našeho výboru. Děkuji vám také eh, za váš výklad k aktuálnímu skandálu s koňským masem. To, co jste řekl, mohu skutečně jedině podpořit. Ten systém vlastně zafungoval, jde o to zjistit, kde panovaly určité nedostatky. Bohužel, kdykoliv se odehraje nějaký skandál, tak eh, se ozve volání po nových nařízeních a legislativních aktech. Já si myslím, že příslušné systémy už existují a rád bych vás podpořil v tom, abyste proskoumali, kde byly nedostatky a eh, tyto nedostatky odstranili, aby se takovéto skandály v budoucnu eh, mohly, obě, mohly řešit mnohem dříve, aby se na ně přišlo dříve. V některých věcích Evropa nemá přímou příslušnost, musíme žádat po členských státech, aby eh, eh, takovýto, aby se požadovalo trestně právní stíhání. Není možné, abychom je postihovali pouze finančně, tak abychom zabránili, zabránili takovýmto skandálům. Je třeba, aby členské státy zde eh, skutečně postupovali i trestně právní cestou, jedná se zde o kriminální energii a tito kriminálníci musí být náležitě potrestáni. E, doufám, že se v příštích dnech a týdnech podaří celý tento skandál plně odhalit se všemi prostředníky a lidmi vystupujícími na pozadí. Také podporuji to, co jste řekl na téma používání pesticidů. I zde je důležité, abychom postupovali náležitě, aby zde byly dané příslušné lhůty, aby mohli zemědělci na to náležitě zareagovat. Za naši frakci mohu říci, že vás velmi podporujeme v tom, co jste zde řekl a tak vám teď jenom poděkuji za váš výklad. Děkuji. Děkuji, Alberte. Luis Capula Santos za socialisty a demokraty. Děkuji vám, pane komisaři. Já náležitě beru na vědomí, eh, co jste řekl k těm nedávným eh, podvodům s nenáležitým etiketováním, kde se pod označením hovězího masa prodávalo maso koňské. Samozřejmě neexistuje eh, bezchybný systém a tento podvod nemá nějaké přímé dopady na zdraví obyvatelstva. Eh, nicméně zbudilo velký rozruch eh, mezi lidmi a mohlo by to, by to mít i daleko sáhlé dopady na celou řadu jiných poctivých podniků a poctivých výrobců a výrobků. Došlo zde k otřesení důvěry občanů a spotřebitelů a tato důvěra může být eh, znovu nastolena pouze tehdy, pokud ten celý eh, systém eh, bude skutečně utvořen tak, aby fungoval řádně. Vy jste uvedl řadu opatření, ale myslím si, že počet kontrol je velmi nízký. Například kompletní genetické analýzy a analýzy masa by měly být provedeny Myslím si, že je třeba zde využít skutečně všechny dostupné prostředky, i finanční prostředky, tak, aby byla znova nastolena důvěra spotřebitelů. Dovolte mi, pane komisaři, ještě několik dalších aspektů zde zmínit. Vy jste, pane komisaři, říkal, že se zde opět usiluje o legislativu v oblasti klonování zvířat. Řekl jste, že klonovaná zvířata by bylo možné použít při výrobě potravin. Zrovna v dnešní době něco takového předkládá. No, tomu se musí skutečně přistoupit velmi, velmi opatrně. Zajímala by mě strategie komise v této oblasti, možná do větších eh, podrobností. A potom téma GMO a otázka, zda při Ehm, označování má být uvedeno, že jsou tam minimální rezidua nebo ne. U otázky živočichů už to bylo ehm, ošetřeno. U celé řady produktů asi se nelze vyhnout nějaké minimální kontaminaci. Je to velmi citlivé téma z pohledu veřejného mínění také a měli bychom zareagovat rychle protože jinak je zde riziko, že možná některé podniky zcela odejdou z Evropy a už zde nebudou provozovat výzkumnou činnost a to by samozřejmě bylo velmi negativní. Měli bychom tedy nalézt takovou cestu, která zohlední veřejné mínění, ale zohlední také praktické aspekty. A byl bych rád, kdybyste mohl osvětlit strategii komise v této oblasti. Děkuji. Děkuji, Luisi. A nyní George Lyon. Děkuji, pane předsedo. Já vítám pana komisaře Borže v zemědělském výboru, kde budeme hovořit o několika důležitých věcech. Já bych rád upozornil na tři důležité otázky, pane komisaři. Pokud jde o tu koninu, já vítám tu akci, i když to vypadá na zavírání dveří až poté, co už kuň vyběhl, ale myslím si, že by bylo dobré vzít nějaké namátkové vzorky, aby se ověřilo, zda to, co je uvedeno na etiketě, je skutečně součástí výrobku. Myslím si, že je to dobrý přístup a, a taky správně říkáte, že to vůbec nesouvisí s bezpečnostní potravin, jedná se o klamání veřejnosti, protože veřejnost si myslela, že kupuje hovězí a přitom kupovala koninu, která je asi o... Jejíž cena je čtvrtinová v porovnání s hovězím. Takže je třeba, aby byla přijata odpovídající opatření na evropské úrovni, aby pachatelé byli za tento podvod na veřejnosti potrestáni. Pokud jde o tu kontrolu náhodných vzorků, tak doufám, že je to odradí od toho, aby to udělali znovu, protože tady to nevyřeší označování, tady musíme jen ověřit, že to, co je na etiketě, odpovídá obsahu. Pokud jde o e, zákaz, vy jste říkal, že některé členské státy to ještě e, nedodržují. Nicméně neřekl jste, jak to vypadá v těch 16 eh, členských státech, eh, které zatím s tím eh, úplně nejsou v souladu a nás by zajímalo, zda jsou na 99% souladu nebo na 60% souladu, protože ještě pořád nevíme, kdy všechny tyto produkty budou v Evropě vyráběny legálně. Bylo jich eh, vyprodukováno spousta, velké množství. Teď se pohybují po Evropě a mnohé z nich eh, byly vyrobeny nelegálně, takže je důležité podívat se na to, jak jsou na tom členské státy, abychom eh, věděli, kdy můžeme očekávat rovné podmínky pro výrobce v členských státech, které dodržují tyto podmínky už, další, už třeba 10 let. Jinak také vítám ten krok proti zemím, které nedodržují svou povinnost a je nutné, aby se uvědomili, že zde nebudou žádné výjimky. Pokud jde o neonikotinoidy, mě znepokojilo, že odpověď, se kterou přišla komise, je to takový test přiměřenosti. Mně se zdá, že navrhujete zákaz, úplný zákaz na dva roky. Pak říkáte, že zde budou nějaké výjimky, hovoříte o, cukrové řepě, hovoříte také o obilovinách, tak vyjasněte prosím všechny ty výjimky, protože mně se zdá, že alespoň tedy toto jde správným směrem, aby to bylo opravdu přiměřené, protože ty důkazy, které jsme dostali od EFSA, Musím říci, že nebyly příliš úplné, byly tam mezery v datech a i když to bylo nějaké teoretické riziko pro včelstva, tak to bylo plné nedostatku, takže nám prosím řekněte, jak to s tím zákazem myslíte. A další bod, jaké myslíte, že budou výhody tohoto zákazu po dvou letech eh, očekáváte navýšení počtu včel a jaké budou eh, neočekávané nebo tedy nepředpokládané výsledky používa- nebo zákazu používání tohoto produktu, protože jsme dostali informace od eh, členských států, kde měli zákaz používat určité uh, látky, které se aplikovaly na listy a situace se zhoršila, takže eh, já jsem se jen ověřil, chtěl ověřit, jestli víte, jaké budou ty neočekávané vedlejší účinky toho vašeho eh, zákazu a co očekáváte po těch dvou letech. Děkuji, Georgi, a to je Jim Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád přivítal pana komisaře jeho portfolio pokrývá celou řadu oblastí v působnosti tohoto výboru. Možná by měl za námi chodit častěji, protože některé z těchto věcí jsou velmi důležité. Jak říkal pan Lyon, tam se hovořilo také o zdraví prasnice. A měli jsme také zákaz klecového chovu nedávno a mnohé členské státy to nedodržovaly. Vy jste řekl, že rozešlete ten eh, dokument o porušení pochyb, povinnosti. Myslíte si, že to bude mít stejné dopady, to nedodržování zákazu eh, odděleného chovu prasnic že to bude podobné jako ten zákaz klecového chovu. Zdá se, že spíše nejste schopni implementovat tu směrnici, takže možná byste nás o tom mohl informovat, jak vypadá aktuální situace. Pokud jde o koňské maso, tady už toho zaznělo hodně a od, pravděpodobně toho ještě hodně zazní, protože já mám pocit, že tato situace zdaleka ještě není u konce a určitě bude ještě pokračovat. Já si myslím, že se musíme dostat ke kořenům věci, co se stalo. Spotřebitelé musí mít důvěru v produkty. Já jsem slyšel, že prý je to trestní problém, ne problém eh, potravinových norem, to je pro mě nepřijatelné, protože když spotřebitel jde do obchodu a etiketa říká, co tam je, jak George říká, tak musíte vědět, že to, co tam etiketa uvádí, opravdu pravda, že souvis, souhlasí s obsahem. Jedna otázka, a nejsem expertem na toto téma, ale možná byste to mohl vzít v úvahu. Je zde dostatečná kontrola pohybu koní? Já se ptám na tuto věc, protože je to velmi závažná otázka. A myslím, že se na to musíme podívat. Také jsem s velkým zájmem pozoroval mapu v televizi od, nebo z Polska do Holandska, na Kypr. To maso léta opravdu po celé Evropě. Jakou kontrolu máme pro obchodníky s masem, pro ty, kteří jen vlastně sedí za počítačem a kupují maso, posílají ho, tak jakou kontrolu nad nimi máme? Já myslím, že se musíme podívat na to, jak tato trestná činnost je prováděna. Já myslím, že veřejnost má právo vědět a my musíme prosadit právo. A já vítám to, že říkáte, že chcete provádět testy DNA, a že berete na sebe lvý podíl nákladů, ale někdo, někomu musí zaplatit. Z dlouhodobého hlediska budeme muset eh, nést následky. Všichni víme, jak to bylo s krizí BSE. Víme, jaké byly problémy u spotřebitelů. A já už opravdu nikdy nechci uh, něco podobného zažít. Musíme si také klást otázku, jak dlouho můžeme jen sedět a umožnit obchodníkům, aby obvinovali výrobce a zpracovatele a všechny ostatní, kdo se toho dotkli. Oni jsou také zodpovědní a oni také musí platit. O tom jsem přesvědčen. Takže já mám opravdu velmi rozhodný názor na tuto věc a doufám, že i vy a myslím, že musíme pracovat na tom, abychom znovu ujistili spotřebitele v našich národních členských státech, eh, protože to, co se tady stalo, i když do toho byla zapojená jen malá část eh, lidí v průmyslu, tak eh, vlastně zhoršili situaci pro ty, kteří dělají věci správně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Jimmy. Martin Heusling za zelené, prosím. Já, Bock, schön, Děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Bylo by dobré, abyste k nám chodil častěji, protože potřebujeme určitě delší do- rozpravu než eh, to, co stihneme probrat dnes. Já se dostanu brzy ke skandálu s koňským masem. Na pondělní rozpravě výboru Envy jsem se podíval nad tím, že se říká, že v Evropě je vše v pořádku, protože byl tento skandál odhalen. Já si myslím pravý opak, protože eh, to eh, nebyly úřady, které to zjistily. A vlastně teď čtyři týdny po, po té, co se to objevilo poprvé, to objevujeme ještě dále a dále. Takže to svědčí o tom, že v systému jsou určité nedostatky a kdo ví, jestli už jsme je všechny pokryli. Evropský parlament už kdysi žádal lepší zpětnou sledovatelnost, Rada ministrů to zamítla, vy budete muset na podzim předložit eh, zprávu, hm, předložíte ji možná dříve, bude tam také to, aby docházelo k lepšímu označování eh, deklarovaného zboží. Jistě nezabráníme kriminální energie, nicméně eh, lepší a rychlejší dohledávání řetězců, to je důležitá věc. A člověk si v této souvislosti také klade otázku, a to s vámi plně souhlasím, že v systému se najednou objeví obchodníci, kteří byli před lety odsouzeni a najednou se v systému opět objeví jako obchodníci. A tak mě zajímá lidé, kteří se ocitli v nějakém černé listině s poukazem na to, že tam je nějaký problém a e, ví se, že se dováží více koňského masa, než je deklarováno. A já si myslím, že tedy nás čekají ještě různá zjištění a důvěra spotřebitelů zmizela, tak jako to bývá u skandálu a je otázka, jestli za to také nemůžete trochu vy, že se e, to bagatelizovalo, řeklo se, že to není otázka ochrany spotřebitelů, ale otázka etiketování a potom také otázka členských států, nakolik e, se evropské instituce zabývají tím, aby všude opravdu panovala stejná míra kontroly. Myslím si, že zde by EU se měla jednou postarat o to, aby všude platili stejné standardy, byla zde stejná úroveň kontrol. A další téma, vy jste zde jenom letmo zmínil, téma geneticky modifikovaných organismů stále se zde dohadujeme o tom, zda to vrátit zpět na vnitrostátní úroveň nebo ne. Není to ještě jasné, jak zde hodláte postupovat a můžete zaručit to, že dokud nebude nějaká nová úprava, že nebudou eh, také schváleny nové eh, geneticky modifikované rostliny. A potom otázka nulové tolerance u krmiv, to bylo zrušeno a teď jsme se ptali, eh, vašich úředních míst a i po zrušení Eh, této věci nebylo konstatováno, že by se u krmiv eh, eh, přijaly nějaké nově kontaminu- nějaké geneticky modifikované krmiva, takže je otázka, proč se to vůbec celé rušilo, když tam nic nového bylo. A odložíte ad acta také tu nulovou toleranci GMO u potravin, protože to vlastně také není téma, nebo jak hodláte postupovat. Potom klonování, také jste uvedl, že chcete mít rychlé řešení, ale ve svém projevu jste řekla málo o tom, jak to řešení bude vypadat. To, co si přeje parlament, objeví se to ve vašem návrhu, tedy to, že i ty další generace klonovaných zvířat budou označeny protože vidíme, že označování je téma v různých oblastech, takže a je možné, takže možná by se to dalo vyřešit i zde. Byl bych tedy rád, kdybyste to zmínil, něco k tomu řekl. A ještě na závěr eh, připojujeme se k chvále FC a její činnosti v souvislosti s neonikotinoidy. Doufáme, že zde budou nalezena jasná pravidla EFSA zde předložila studii, jistě je třeba ještě mít další studie, ale my zde můžeme jedině podpořit váš postoj. Myslíme si, že jsme na začátku cesty k eh, úplnému zákazu neonikotinoidů. Děkuji. A nyní za frakci EFD má slovo pan Blum. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já jsem v roce 2009 měl projev o koňském mase a upozorňoval jsem na určité obavy spojené s tímto aspektem. Vzpomínám si také, že jsem hovořil o tom, jak britská jatka fungovala před 10-12 leta, lety. Kvůli evropským předpisům se musela zavřít stovka jatek ve Spojeném království kvůli takovým otázkám, jako je hygiena masa, dobré životní podmínky zvířat a další věci. Mně se zdá, že když máme 27 členských států, které mají úplně různé kulturní pozadí, tak eh, si myslím, že pokud jde o dobré životní podmínky a o potraviny, tak to je opravdu velmi různorodá situace a Jim Nicholson hovořil o dopadech implementace a já myslím, že zde máme takové Robinsonovské řešení tohoto problému. Máme 27 členských států, které to vůbec nejsou schopny dodržovat a je to něco úplně jiného, než eh, na co za sebe vzala zodpovědnost Evropská unie. Nebudu říkat, že v tom má kompetenci, protože rozhodně je nekompetentní. Podle mě to je věc, která by se měla vrátit do rukou členských států, které to dokáží udělat mnohem lépe než Evropská unie. Toto je litanie neúspěchu Evropské unie v prakticky ve všem, co Evropská unie dělá a už i britská veřejnost to takto začíná vnímat. Děkuji pan Robek z poslední z koordinátorů za komunisty. Děkuji. Já souhlasím eh, s kolegy, také jsem rád, že jste, pane komisaři, přišel mezi nás a nehovořil pouze o jednom problému, ale zmínil celou řadu otázek a nastínil i vizi budoucnosti. Velice pozorně jsem naslouchal tomu, jak jste zahájil vaše prohlášení a pochopil jsem ho no takto. Legislativa je naprosto v pořádku a probíhají další testy. Pokud je legislativa naprosto v pořádku, pak si musíme položit otázku, zda tedy máme kontroly a zda je máme v dostatečné míře. E, souhlasíme s tím, že nelze na úrovni EU kontrolovat naprosto vše, ale potom tedy je třeba to žádat po členských státech. Protože tu a tam se takové problémy Eh, objeví choroby týkající se například okurek, prasat, kuřat a podobně. To se tu a tam objeví, ale jde o to to včas zastavit. Tento incident eh, s koňským masem, tam nevím, jestli jde jenom o otázku etiket. Já si myslím, že to je vážný trestný čin. Už o tom slýcháme asi měsíc, hodně se o tom hovoří, ale nejsou vyvozovány žádné závěry. nemyslím si, že by u nás tady vše s legislativou a s její aplikací bylo v pořádku. Vítám posílenou kontrolu, kterou jste také zmínil. Domnívám se, že s tím budou souhlasit i členské státy. Nevíme, možná to bylo deklarované koňské maso, ale e, potom bylo použito jiným způsobem při zpracování. Je to něco, co je třeba objasnit. A Očividně zde máme mnoho pravidel, mnoho legislativních aktů, ale jsou zde očividně nadále nedostatky a byl bych velmi rád, kdybyste měl možnost zjistit, kde tyto nedostatky v legislativě panují na úrovni legislativy Evropské unie. Možná, že po členských státech žádáme příliš málo a žádáme příliš málo po jejich úřadech. Otázka je, jak tyto mezery překlenout a pracovat dále. Děkuji vám a e, přeji vám mnoho úspěchů. Bene, Děkuji, pane Rubikse, děkuji koordinátorům a teď e, bych dal slovo panu komisaři, dávám vám slovo, abyste mohl reagovat na koordinátory a potom si vezmou slovo všichni kolegové, ale prosím e, stručně, protože je vás 20. Prosím, Tonio Borg. I appreciate it very much. Já, mm, mně se líbila metafora pana Lajenca. A to je s tím tedy eh, koněm. Takže já se na tu otázku podívám z jiného pohledu. Věříme nebo nevěříme ve vnitřní trh? Máme vnitřní trh, 500 milionů spotřebitelů, máme zde záruky volného pohybu zboží, včetně potravin a máme legislativu na to. Eh, a takže nesmíme být překvapeni, že když jsou předpisy, tak někdo se snaží je porušovat. To neznamená, že ten zákon je špatný nebo že prosazování práva není efektivní. Já připomínám, že eh, tento případ odhalil členský stát. Byla to příslušná agentura v členském státě, která tedy eh, mm, mm, při kontrolách nejlevnějšího hamburgeru tak zjistila, že tam je koňské maso. Proč? Protože tedy aplikovali předpisy a to vedlo k tomu, že začali tam dělat striktnější kontroly a takže tak to je vždycky s každou krizí v jiných sektorech průmyslu či obchodu. Vždycky to tak je, nejenom u potravin. A asi nejhorší věc, kterou bych mohl udělat, je, že bych tedy chtěl rozbít vnitřní trh a povolit členským státům, aby přijímali zákazy různé eh, podle toho, co si vymysleli ty státy, že je vhodné, nebo eh, je to navíc ještě eh, věc, která se netýká bezpečnosti potravin. Jde o e, označování potravin. To není otázka bezpečnosti potravin. Zde já samozřejmě nepodceňuji závažnost tohoto porušení předpisů, ale zažili jsme porušování jiných předpisů v minulosti, nedávno i, ale tam se to týkalo přímo bezpečnosti potravin, respektive veřejného zdraví. Nikdo zde v parlamentu určitě doufám, nebo aspoň většina určitě by nechtěla zde podkopat výhody toho, že máme svobodný vnitřní trh, což vysvětluje, proč právě, já nevím, eh, masné výrobky či maso z jednoho státu se dostane do jiného státu, potom se jinam, někde je zpracováno. Samozřejmě eh, tady jde otázka který stát co povídá za co, ale nesmíme tady k tomu mít nějaké předsudky, proto jsme nechtěli zmiňovat žádnou konkrétní zemi, ale řekli jsme, jakákoliv země, tam šlo o ty eh, lazaně s hovězím masem, takže samozřejmě víme, že eh, ty dotčené státy, kterými to nějak prošlo, tak ty jsou podezřelé. A víme, že několik členských států zahájilo trestní stíhání. A teď jde o to, která firma udělala co v tom řetězci. Já zde mám informace o našich závěrech, které nám říkají, že zde je zde několik zemí, kam se dostaly výrobky od té francouzské firmy, kterou identikovali eh, francouzské orgány 19, eh, celkem 3 mimo EU a eh, pouze v jedné zemi eh, ve Spojeném království bylo zjištěno eh, koňské maso v výrobcích této firmy a, jak jsem řekl, zde ve čtyřech zemích se zjistila přítomnost koniny v, v masných výrobcích a čtyři máme šest notifikací ve čtyřech státech a tam teď probíhají eh, trestní řízení členské státy to ví lépe než já. Evropská legislativa eh, má takové mydlo, pravidlo, kromě možných výjimek, které se týkají environmentálního práva, tak my neukládáme konkrétní sankce. Evropská legislativa detailně neupravuje sankce, ale je zde standardní ustanovení ve všech směrnicích, které stanoví, že při implementaci směrnice členské státy musí zavést eh, tedy vhodné, odrazující, přiměřené sankce. Je to tedy na členských státech, aby pak aplikovali, eh, zavedli tedy ty eh, vhodné dostatečně odstrašující trestně právní sankce. Kdybychom to dělali z Bruselu, tak bychom byli kritizováni, že porušujeme princip subsidiarity. Směrnice to je tedy norma, která um, dává určité právo úvahy členským státům v rámci subsidiarity, ale i v rámci určitých limitací. A já si myslím, že ty trestně právní sankce, které existují, jsou dostačující a dostatečně tedy odrazující. Stejně tak máme třeba eh, předpisy, které se týkají vloupání či krádeží a eh, na to máme také zákony. Nikdo nám negarantuje, že lidé to páchat nebudou. A já tedy teď mohu garantovat, že, že určitě vždycky někdo porušuje nějakou legislativu, evropskou legislativu. Tedy nemůžeme využívat, využít tento incident, proto abychom podkopali důvěru, kterou spotřebitelé mají eh, v systém bezpečnosti potravin, ale to se týká jako spotřebitelů i mimo EU. Nejhorší, co by mohlo sta- se stát, je, kdyby tento problém, který se netýká bezpečnosti potravin, kdyby se to vnímalo jako problém s bezpečností potravin. Takové krize jsme zažili v minulosti a to mělo obrovské ekonomické dopady, třeba ať je to tedy nemoc šílených krav, eh, v té zemi to, mm, v jedné zemi, to, kde to bylo největší, tak to znamenalo 1% HDP. To jsou potom iracionální reakce na to podobné incidenty. Proto je třeba si říct, jaká jsou fakta, nepřehánět to, ne ale také ani, a jasně vyslat signál, že Evropská unie je pořád eh, nejbezpečnějším regionem v EU, co se potravin týče, a že podobné incidenty se týkají pouze označování a že i samozřejmě se pokusíme o to, aby se to neopakovalo s tím, že hlavní odpovědnost leží na bedrech členských států a e, máme zde miliony, miliony masných výrobků, které mm, samozřejmě se přesouvají z jednoho státu do druhého, protože máme vnitřní trh, to je jiná věc. Měli bychom tedy <clears throat> zpřísnit legislativu o označování, tak já jsem již řekl, že to zvažujeme že respektive čekáme na zprávu označování a uvidíme, zda eh, rozšíříme tu povinnost označování původu na všechny masné výrobky. Čekáme na výsledky studie, jaké je místo, eh, eh, místo původu hračky, to je jiná věc než místo původu nějakého masného výrobku. No dobře, ale já jsem k tomuto celkem otevřený, takže čekáme na studii a pokusíme se co nejdříve tedy pokročit. Jsou zde nějaké tedy nedostatky, nějaké černé díry v legislativě? Eh, ne, ale ve, v aplikaci ano. Takže je to otázka reality, reálné aplikace. Podobné věci se děly v minulosti a i když se to bude řádně prosazovat, aplikovat, tak nemůžeme vyloučit, že by k něčemu podobnému nedocházelo. Každé normy. Teď další témata, která zde zazněla, kromě koňského masa. E, to je řízení e, pro e, porušování povinností, pokud jde o ty klecové chovy, nosnice, tak tady máme směrnici, ano. My jsme přijali kroky, a ten, ten počet, ty státy, které ne byly v souladu, tak v podstatě jejich počet se drasticky snížil. Dnes jsou pouze dva. Pouze dva státy nesplňují požadavky směrnice o nosnicích a samozřejmě proti nim se vedou řízení. Pokud jde o tedy prasnice. Takže většina eh, těch, které neplní, tak ty překročily tedy těch 80%, tedy není to úplně na 100%, že by neplnili, ale většinou ano, neplní. Máme dva, tři státy, kde je to 73-74%. To je míra nesouladu, což je velice nefér vůči těm, které, vůči těm státům, které eh, splňují požadavky, protože to narušuje hospodářskou soutěž pak. A proto jsem vás informoval, ano, zahájíme řízení a většinou, když vyšleme tuto hrozbu, tak státy začnou plnit. A naším cílem je zajistit co největší míru plnění, eh, poněvadž skončilo přechodné období a nastala účinnost. Klonování. Samozřejmě hodlám zakázat Komise hodlá zakázat vstup klonovaných zvířat do potravinového řetězce. To je téma, o kterém se také diskutovalo hodně v minulosti a týkalo se to tedy eh, v podstatě těch eh, mláďat klonovaných rodičů většinou. My jsme zvažovali možnost zavádět eh, vysledovatelnost a teď čekáme na hodnocení dopadu. To by mělo být k dispozici v průběhu roku. A nyní GMO potraviny, tak míra tolerance, pardon, krmiv a potravin. Takže zde my se snažíme harmonizovat úroveň detekce tak, aby testování a kontroly se prováděly harmonizovaně. Budu i eh, tlačit na ten návrh o pěstování. Vím, že to parlament také si přeje a já doufám, že členské státy pochopí, že to má smysl, protože samozřejmě vím, že zde platí princip subsidiarity, to znamená, že členské státy budou mít moci možnost zakázat pěstování GMO z jiných důvodů, než z důvodu eh, zdravotního prostředí a životního prostředí, zdravo, pardon, zdraví, veřejného zdraví a životního prostředí protože zde je komise zodpovědná za bezpečnost potravin a já doufám, že asi doufám, že většina států odsouhlasí tento návrh o pěstování GMO, s tím, že se bude opírat o vědecké poznatky. Oh, sorry, sorry, sorry, I forgot the question of the uh, bees. Měl jsem na otázku týkající se včel. Návrh je úměrný, protože zahrnuje pouze ty aspekty, které podle agentury EFSA jsou škodlivé pro zdraví včel. Je to zákaz veškerého ošetřování osiv a používání těch látek na eh, list u těch plodin, které přitahují eh, včely a zde eh, mm, byly tedy návrhy tedy vyloučit skleníky, ale takže zde to je možné a potom i zde Eh, vím, že členské státy budou asi apelovat na další opatření, tak aby ještě ten návrh byl eh, racionálnější, uměrnější. Vím, že to je eh, téma velice významné. Vím, že existují alternativy u některých pesticidů a my teď, my, ale samozřejmě i u nich je třeba respektovat určité zvláštní podmínky jejich užití, tak abychom se vyhnuli negativním dopadům. Dobře, děkuji, výborně. Takže děkuji, pane komisaři. Já myslím, že eh, teď eh, určitě si rozptýlil řadu obav tímto a já doufám, že eh, teď budeme moci zestručnit ten dlouhý seznam řečníků. A vidím, že jich zde 20 a máme, dejme tomu 20 minut, takže bychom měli maximálně to zkrátit a dáme tedy minutu všem. No tak to, McGuinness začne, Maria, poté Albrecht. Maria. Thank you. Rather than a question... Děkuji, spíše než otázka eh, bych chtěla říct si komisaři, že zde je nebezpečí, že mm, v podstatě Eh, budeme spíše řešit symptomy, ale ne tedy příčiny podvodu s potravinami, protože eh, máme zde ten akční plán, který se týká obchodu a tady vy říkáte, jedna klíčová priorita je mít spravedlivější, udržitelnější obchodní vztahy v celém potravinovém řetězci. No, ale co jsme zjistili na tomto incidentu je, že ano, je to trestná činnost, ano, je to podvit, je to podvodné označování, ale my zde máme tady narušený ten eh, dodavatelsko-odběratelský řetězec a my bychom neměli promrhat tuto příležitost. A zde není velká ochota eh, eh, zde do toho jít, protože se bojíme tedy trhu, ale v podstatě tržní vztahy byly narušeny a je to naše odpovědnost i kolegů z výboru Envy, abychom to napravili, abychom tedy zkrátili ten řetězec a aby to bylo ku prospěchu spotřeby spotřebitelů a primárních producentů. Takže bych ráda, abyste na toto zareagovali. Děkuji, Albrecht a potom Bove. Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat na návrh tabákové směrnice. Tam se plánuje, že 75% eh, na plochy na krabičce má být k dispozici pro upozornění týkající se zdravotních rizik. Ale jak to vypadá min- s minimální velikostí 74 mm na 55? Ono to vede k tomu, že jsou vlastně vyloučeny některé typy cigaret, které zrovna eh, patří k nejoblíbenějším a znamená to také ohrožení pracovních míst, pokud se nadále bude počítat s touto minimální velikostí. Když já mám nyní vysvětlit svým voličům, že jejich pracovní místa jsou ohrožena, protože nejsou schopni vyrobit tuto eh, krabičku, ale pak se dovádí, dovází jiné, tak je to problém. Ano, já podporuji plně to, co zde bylo řečeno o potravinovém řetězci. Je to centrální otázka, musíme zkrátit potravinový řetězec. Já si myslím, že to je opravdu zásadní. Dvě konkrétní otázky k potravinám. Živočišná moučka, nebo tedy masová moučka, byla znova začíná se používat jako krmivo pro ryby a drůbež. Máme zde tedy potravinovou krizi, důvěry spotřebitelů, to je skutečná katastrofa a my v této chvíli znovu zavádíme masovou moučku. Takže buď se vraťte a znovu zvažte tyto, tyto návrhy, anebo Zároveň je nutné, aby zde bylo označování, aby spotřebitelé věděli, zda se používá masová moučka u vepřů a drůbeže a ryb. Není možné pokračovat tímto způsobem. Eh, pak zde mám další případ eh, ze 4. února, kdy jste podepsal výkonné rozhodnutí, ve kterém se říká, že je možno ukončit testování u krav starších 6 eh, let na BSE. Já si myslím, že ve chvíli, kterou teď prožíváme, říci, že zastavíme testování a že se země může rozhodnout, že ukončí testování, to není normální. I když máme pouze 28 zvířat, u kterých bylo letos odhaleno BSE, je to 28 prostě navíc a zastavit testování zvířat, to je věc, kterou nemůžeme udělat a já vás také žádám, abyste přehodnotil toto rozhodnutí, které trápí spotřebitele a která bude působit také problémy chovatelům, protože nakonec jsou to vždy chovatele, kteří za to zaplatí. Poslední věc. V rámci eh, nových eh, pokynech, eh, pokynů jste hovořil o GMO. Budou provedeny dlouhodobé studie pro nová povolení a pro stará povolení budeme mít stejné testy, takže to je také konkrétní otázka. Omlouvám se, že jsem hovořil tak rychle. Omlouvám se tedy tlumočníkům. Děkuji, že se p. Ayovold a potom Pilar Ayuso. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zmínit o tom na vyšetřování podvodu ten úřad jich proskoumal několik. Pane komisaře, vy jste se zmínil o tom, že to bylo odhaleno v Irsku ten podvod eh, irským úřadem a byl to výsledek této zprávy a dalších zpráv, že bylo v Irsku prováděno DNA testování a proto máme tento výsledek. Já jsem překvapen, že to nebylo varováním pro komisi svého času že si neuvědomila, že musí zvýšit ostražitost, pokud jde o bezpečnost potravin a podvody. A samozřejmě také příležitost, jak využít evropský potravinářský průmysl. V červenci roku 2012 jsme měli parlamentní otázku a ve své odpovědi jste mě informoval, že Evropská komise nemá pocit, že je třeba vytvářet zvláštní strategii na boj proti potravinovým podvodům, i když zde bylo toto varování. Eh, vaše angažmá bylo velmi znepokojivé, neuspokojivé. A teď zde máme ten skandál s tou koninou. Čím dál více podniků je do toho zatahováno a mně se zdá, že postoj komise byl laxní a neproaktivní a ohrozilo to důvěru průmyslu i spotřebitelů. My máme inspekce u našich eh, zemědělců. Měli jsme tato varování a neustále jsme to sledovali, nic jsme neudělali, na to bych rád upozornil. Paní Ajuso a potom paní Gidling. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás dnes přišel. EFSA hovořila o tom, že jsou zde pouze potenciální rizika, protože zde nemají validní metodiku a že neměli k dispozici všechna potřebná data, protože se reviduje proces analýzy rizik. A nemáte žádné doporučení. I přesto vy jste přijeli rozhodnutí, že stáhnete tyto produkty na dobu dvou let a na žádost 75 poslanců. To je 10% tohoto parlamentu. Já nevím, jestli jste se podíval na to, z jaké části politického spektra jsou tito poslanci. A mě velmi znepokojuje to, jakým způsobem eh, Evropská komise reaguje na mediální tlak určitých eh, skupin. A bez nějakých eh, platných vědeckých argumentů. A já se ptám, zda skutečně uh, ta analýza hodnotila dopad tohoto opatření na zemědělství, protože jsou přijímána opatření, ať už to padne na koho to padne, bez jakýchkoliv platných argumentů, které by byly ověřeny a mě to velmi znepokojuje a proto se vás na to ptám. Pokud jde o koňské maso, tak eh, tam si uh, kladu otázku, proč se tedy dělají analýzy, když se objevilo eh, že se jedná o podvod v oblasti označování, ale budeme o tom hovořit 28. Děkuji paní Gerling, potom Brita Reimers. Děkuji, já mám dvě otázky, budu velmi stručná. O neonikotinoidy můžete potvrdit, eh, že to, co doporučujete, eh, je, protože mě se to, podle mě se to asi změnilo. Pro regiony nebo členské státy, které už mají částečný zákaz, a já bych byla ráda, aby to bylo něco jiného než útržkovité informace, protože mělo by to platit. Začalo to už v roce 2009, já jsem s nimi hovořila a nebyly zde žádné důkazy, takže dívali jste se na skutečné eh, výnosy a eh, výsledky v těchto regionech, eh, kde tento zákaz máme a můžete to udělat, než zavedete tento zákaz. Pokud jde o koňské maso, já nemám eh, žádné informace o tom, jaké jsou dopady vašich akcí od začátku tohoto skandálu, ale mě by zajímalo, nebo alespoň podle vašich eh, pokynů, a cituji z vašeho dokumentu, byste zodpovědní za, nebo tedy zodpovědní za kontrolu jsou členské státy, ale Evropská komise musí kontrolovat eh, pomocí auditu a inspekcí schopnost členských států zajišťovat bezpečnost potravin. Já nevím, jestli jste to udělali v posledních měsících, jestli jste to vůbec udělali v posledních desetiletích od té doby, co se to objevilo. Děkuji, eh, Brita Reimers a potom pan Doc. Děkuji, jsem ráda, že jste dnes přišel mezi nás. Chci se zeptat koňskému masu. Za prvé jsem ráda, že zde jsou opatření, do kterých se můžete dát. Děkuji Irsku za to, že odhalili tento skandál a není se že zda zde máme dostatečnou komunikaci mezi členskými státy, výměnu dobré praxe v souvislosti s těmito kontrolními opatřeními. A druhá věc, mohl byste nám dát přehled laboratorních kapacit jednotlivých států a hodnocení, zda jsou dostatečné nebo ne ke zdravotnickému balíčku chci říct, že je dobře, že tento velký balíček se konečně má rozpohybovat a jsem zvědavá, zda to bude znamenat zjednodušení nebo ne. Budeme se na to dívat pečlivě, co se týče chovu e, prasnic a nosnic. To je důležité, že zde je tlak, protože jinak dochází k narušení hospodářské soutěže a trhu a nové potraviny otázka, zda je eh, klonované zvíře skutečně zdravotně nebezpečné pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji, Brito. Skvělé načasování. Paní Doc a potom pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, rada vás znovu vidím. Velmi stručně. Pane komisaři, toto je otázka podvodu a trestního jednání v systému spotřebitele v dobré víře nakupují a byli zrazeni, podvedeni. A myslím si, že to vznáší celou řadu otázek a mě by zajímaly vaše názory. Někteří lidé už se o tom zmínili. Dlouhý a komplikovaný potravinový řetězec. Skutečně ho musíme zkrátit. Pokud se díváme na cestu zpracovaných produktů, přes Evropu vidíme, že je to opravdu velmi komplikované a EFSA To chce potom sledovat v členských státech, to všechno je velmi důležité. Pak je zde otázka také hodnoty v potravinovém řetězci. Ve Spojeném království jsme měli vedoucí supermarketu, kteří vystoupili v televizi a řekli, promiňte, to nejsme my, to eh, udělali naše špatní dodavatele. Já musím říci, že supermarkety nedostatečně testují produkty a mě by zajímal váš názor na toto téma. Eh, pokud jde o ty prasnice, tak to je opravdu směšná situace. Zemědělci v našich zemích eh, jsou eh, postaveni do situace, kdy nejsou konkurenceschopní a přitom se na druhé straně rozvíjí nelegální dovoz produktů. Děkuji, pan Smith a potom pan Anderson. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. To je takový taková velká palba na vás, ale já nebudu výjimkou. Souhlasím s tím, co zde zaznělo o irské agentuře. Bylo to odhaleno díky náhodnému DNA testování ze strany jednoho členského státu. Eh, pokud jde o spolufinancované DNA testy ze strany komise, jak to chcete rozšířit? A mě zajímá především otázka krmiv pro zvířata a domácí mazlíčky, protože tam také byly odhaleny určité problémy, určitě jste slyšel ty historky stejně jako my. Pokud jde o ochranu spotřebitele, vím, že jako obchodního právníka vás to také velmi zajímá. Zajímavé je, že jsme neslyšeli nic o dopadech jasného porušení smlouvy, protože tam rozhodně došlo eh, ke špatné prezentaci produktu a tím se samozřejmě neohrožuje spotřebitel, ale musím říci, že ti prodejci buď umyslně nebo z nedbalosti dovolili, aby jejich spotřebitelé byli klamáni. Já si myslím, že je to relevantní, takže co kdybychom měli jasné právní dopady a jasné eh, břemeno viny na ty prodejce, protože to, že oni tvrdí, že byli eh, Obelhání dodavateli, to je skutečně neuvěřitelné. Máme ještě 12 eh, poslanců, kteří si chtějí vzát, vzít slovo, takže prosím, vzdejte se někdo slova, protože musíme dát také panu komisaři příležitost, aby odpověděl, takže já vám budu dávat slovo, ale možná můžete to dát písemně, takže paní Anderson a potom paní Kestinger. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Říká se, že evropský systém dohledatelnosti a vystopovatelnosti je nejlepší na světě, ale zdá se na základě tohoto skandálu, že to není úplně pravda a bylo toho zneužito s vysokým ziskem a relativně malým rizikem. Teď se někdo snaží svalit vinu na někoho jiného, nicméně důvěra spotřebitelů byla vážně poškozena a já si myslím, že bychom měli být pro povinné označování země a regionu původu u masných produktů, a to včetně zpracovaného masa a zmrazeného masa. Myslím si, že kdyby eh, prodejci za to byli zodpovědní, tak by se více starali o to, odkud jejich eh, maso eh, pochází, maso určené pro spotřebu. A mě by zajímalo, pane komisaři, co chcete udělat, co chcete navrhnout. Chcete navrhnout nějaká nová opatření v tomto smyslu, protože musíme mít eh, silnější, přísnější legislativu pro masné produkty, pro zmrazené a zpracované maso. Děkuji. Děkuji, prosím, dodržte čas. Elizabeth Kostinger a potom Korea. Děkuji vám, pane komisaři. Bohužel musím se přihlásit o slovo a odporovat vám v tom, když eh, kritizujeme v souvislosti se skandálem s koňským masem, že se neprovádí Není Nejde o kritiku vnitřního trhu, jde o to, abychom spotřebitele jasně a bez nedostatků informovali. A to je zde na tahu Evropská komise. Já také s vámi nesouhlasím, když říkáte, že s tím nesouvisí e, dohledatelnost původu právě na to mají spotřebitelé právo vědět, odkud e, zemědělské produkty a maso pocházejí, kde vznikly a myslím, že zde byste měli výrazněji dát náhlas parlamentu. Když říkáte, že Eh, průmysl a eh, obchodníci nemohou unést tyto nové požadavky. Zemědělci neustále musí aplikovat nová pravidla, jakmile se narodí nové zvíře, tak je kontrolováno, zaznamenáno, ale když potom opustí farmu, tak se zdá, že už se nikdo pořádně nestará o to, co se děje dále a proto je opravdu důležité, aby byly vyslyšeny návrhy týkající se označování a byly realizovány. Co se týče masové, eh, velkochovů, prasnic, chci se zeptat, zda něco děláte s třetími státy, protože v oblasti vajec eh, potom docházelo k zvýšení dovozu vaječné moučky z třetích zemí, ale naše evropské státy a zemědělské podniky mají problémy s prováděním změn a otázka neonikotinoidů. Ta studie má vážné mezery. Nemůžete vyloučit to, že jde o posílení eh, genetických eh, modifikovaných plodin při zákazu neonikotinoidů? Jestli budeme takto pokračovat, tak nemůžu dát slovo těm posledním. Paní Korea a potom Delang. Jen technická poznámka, pane předsedo, je zde mimořádné zasedání výr, výboru pro životní prostředí 28. února. Myslím, že komise bude hovořit o této věci. Právě jsem o tom dostala e-mail, takže pokud mají kolegové zájem o to, co teď, tak by možná měli zájem o toto mimořádné zasedání. Děkuji, Korea a potom Delange. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za to, že jste přišel mezi nás. Mám pro vás pár otázek, které souvisí se směrnicí o tabákových výrobcích. Je pravda, že ochrana zdraví je prioritní, ale nová směrnice, kterou navrhuje Evropská komise, je velkým úderem pro podniky, které působí v Evropské unii kvůli tomu, že se omezuje používání eh, přísad a také prezentace tohoto výrobku je ovlivněna. Mělo by to velký dopad eh, na tyto podniky a to by ohrozilo životaschopnost eh, polí, kde se pěstuje tabák v Evropské unii. Mě by zajímalo, zda Evropská komise udělala nějakou studii o nepřímém dopadu na evropskou produkci, která je často koncentrována v takových regionech, jako je Extremadura ve Španělsku, kde je málo alternativ eh, k této plodině. A také, pane komisaři, si komise vyhrazuje právo prostřednictvím delegovaných aktů zavést nové podmínky. Mě by zajímalo, zda Evropská komise chce v budoucnosti přijmout nějaká opatření, která budou mít na toto vliv. Děkuji, paní Delange. Děkuji. Eh, mě by zajímaly ty skleníky a včely. Jen čekám pana komisaře, že bude poslouchat. Děkuji, že se chcete podívat eh, na tu otázku skleníku pokud jde o včely, pokud jde o koňské maso. Mohli bychom mít zprávu o rozdílech mezi členskými státy, pokud jde o sankce, protože to je eh, skutečně achilová pata eh, pro Evropu. Říkáte, že je to nedostatek kontroly, nedostatek sankcí ze strany členských států. V oblasti silniční dopravy komise vydala zprávu, kde ukazuje rozdíly mezi členskými státy u srovnatelných porušení. Já vím, že ty rozdíly jsou velké a mě by zajímaly rozdíly v této oblasti mezi členskými státy. Pomohlo by to, pane komisaři, kdybychom dali více peněz potravinovým a veterinárním úřadům, aby skutečně prováděli testy a kontrolovali kontrolory. A prosím, poskytněte nám také eh, přehled konů a masa a obchodu s těmito dvěmi, dvěma eh, v Evropě. Odkud směřují, kam směřují. To je v této diskuzi podle mě velmi relevantní. Paní Paulsen, pan Dantan. Dobře. Já mám spoustu otázek, ale nemoc času. Co se týče eh, kontrol, DNA testy se provádí všude po Evropě. Neměli bychom tedy provádět i nadále DNA testy <clears throat> v potravinách, tak abychom vůbec eh, měli nějak pod kontrolou tento komplikovaný eh, dodavatelsko-odběratelský řetězec. A teď eh, koňské maso. Odkud ty koně byly? Jak, byly, eh, jak vypadala mm, ta jejich porážka a převoz? A, takže to jsou otázky, které často mi kladou. Dobře. ten, eh, taková poznámka nejprve a jeden námět. Tento skandál koňského masa Eh, vlastně ukazuje, jak ten řetězec je dlouhý. Parlament již mnoho měsíců žádá po komisi, aby předlažila návrhy o fungování řetězce. Eh, týká se to čtyř komisařů alespoň a v prosinci minulého roku eh, to bylo řečeno, že budou předloženy a už je, je únor a nic. Takže je třeba naléhavě, aby komise na tom začala pracovat. Ta délka řetězce a vysledovatelnost, já si myslím, že to je těžké. Když jsou tam čtyři, pět subjektů, tak to potom vůbec je těžké prověřit soulad mezi etiketou a obsahem. Poslední požadavek. Všechny ty výrobky, které jsou tedy mimo normu, tak eh, jsou eh, dobré tedy eh, pro účely zdraví, takže potravinová banka žádá, aby tyto výrobky dostala, takže komise by mohla udělat gesto a propustit nebo mm, tyto výrobky a by mohly být přijaty potravinovou bankou, což je důležité i vzhledem ke krizi. Herbert Bodoufan a potom patron Reveš. Pokud jde o, eh, já mám jednu otázku, inova, inovatorské eh, potraviny. Eh, takže pokud jde o ty inovativní potraviny, takže v podstatě tady můžeme navázat na něco, co již parlament a rada dohodli v trialogu, když jsme měli trialog o klonovaných pot, zvířatech a novatorských potravinách. Takže pokud je klonování, takže ten, ten problém tedy, aby maso klonovaných zvířat eh, se nedostalo do potravinové řetězce, tady existuje schoda a potom i je i eh, i tedy i potom jde o eh, je, tu dohodu, kterou máme mm, ohledně výrobku z těchto klonovaných zvířat, takže jste, já jsem přesvědčen, <clears throat> že eh, lze eh, zcela tedy i eh, je těžké tedy vysledovat tyto zvířata. A paní Neveš a potom Felder. Já bych chtěla navázat na kolegy. Dovolte mi dva aspekty. Za prvé skandál s koňským masem skutečně poškozuje výrobce, kteří jsou závislí na eh, produkci hovězího masa. Je to něco, co je třeba zohlednit. Komise musí zvážit, co může podniknout k tomu, aby byla nastolena důvěra spotřebitelů. A teď další téma. Nejde mi jenom o kvalitu potraviny, eh, potraviny a zásobování potravinami spotřebitelů, ale i další aspekt, který zde nebyl zmíněn protože spotřebitel si přeje také novinky v oblasti potravin a to je také jeden z našich úkolů. Pane komisaři, vy jste o tom vůbec nemluvil. Co plánujete do budoucna jako komise, tedy podpora potravinářského průmyslu k tomu, aby zaváděl více novinek podle přání spotřebitelů. Kdybyste to mohl říct, bylo by to fajn. Děkuji pan Gladfelder. Děkuji chcete zakázat neonikotinoidy jenom tam, kde je to skutečně nezbytně eh, nutné a jednotlivé aspekty členských států zohlednit, protože členské státy se liší, je mají rozdílné názory a jsou i takové země, kde už eh, byla dříve odhalena rizika a byly tam zavedeny nové mechanismy. Například eh, v Maďarsku spolupracují včelaři spolu se zemědělci takovým způsobem, že e, takové pesticidy se nepoužívají, které vy jste jmenoval jako alternativy, protože u nás tyto alternativní pesticidy právě vedly k velkému úhynu včel. Takže pokud tyto neonikotinoidní insekticidy zakážeme, tak by to napáchalo ještě více škody, než kdybychom eh, zde pouze s nimi zacházeli striktněji. A problematika eh, škůdců. My v Maďarsku máme problémy s bázlivcem kukuřičným, který můžeme vyhobit pouze prostřednictvím neonikotinoidů a nebo můžeme postupovat prostředky GMO. Děkuji, Erik. Eh, takže pokud je o koninu, zde je třeba se zamyslet nad opatřeními, <clears throat> která použít v takovýchto situacích, jak jste řekl, jde o podvody s etiketami, jde tedy o podvodné jednání, tudíž je třeba i eh, zvážit eh, a potrestat vinu některých podniků, které neváhají podvádět vůči spotřebitelům. Navíc se to má sociálně-ekonomické dopady. Nemůžeme si dovolit čekat, eh, protože jde o 150 eh, tun tedy mm, v podstatě, mm, které takto byly falsifikovány. Je to problém eh, potravinové řetězce, obchodu. Je třeba i urychlit ty zprávy a o pravidlech označování a vysledovatelnosti. Také třeba i přijmout plán kontrol testů ve všech členských státech a koordinovat vyšetřování a jenom nějak ad hoc, tedy náhodně, ale kontinuálně, neustále, pravidelnou, eh, s pravidelností. Já také navrhuji, abychom měli aspoň eh, eh, povinnost eh, označovat původ masa ve výrobcích dále. I pokud jde o tedy chov ryb z umělého chovu a jejich výživu, tak zde také ten sektor, který je, má problémy a je těžké znovu nastavit důvěru spotřebitele. Já děkuji a já se omlouvám za eh, to velké tempo, eh, ale hm, to jsou témata, která vzbudila obrovský zájem a eh, i zde máme celou řadu hm, poslanců z jiných výborů, kteří sem přišli kvůli tomuto a zde máme pouze pár minut, takže já doufám, že maximálně zareagujete. Já se omlouvám předem tlumočníkům, protože již vypršela doba 10 minut, takže Tony Borg, děkuji the impossible. I'll try to do miracles. Se, pokusím eh, eh, tedy, ale začnu tedy ještě tou koninou. Tak zde, proč by někdo měl být překvapen, že se toto eh, zjistilo v členském státě? No kdo to měl jiný zjistit? A takže protože členské státy jsou odpovědné za aplikaci, no tak v tomto případě tedy jsou to členské státy, které to detekují. A musím říci, že reakce komise byla rychlá, poněvadž když bylo zjištěno, že to není sporadický případ, jenom tedy eh, eh, omezený a na ostrově, ale že i podobné výsledky mm, mm, se zjistily i ve Spojeném království, tak jsme hned zjistili tu, eh, ten původ. My jsme zjistili, že to byly lazaně, maso začalo v Rumunsku, bylo skladováno v Nizozemsku, potom to vyrobila francouzská firma v Lucemburku. <laughs> Já to říkám takto, protože to je veřejné a víme, jak to skončilo i to vyšetřování ve Francii, takže okamžitě se vysledovalo, odkud to zešlo. Ale vyšetřování nejenom, že tedy e, iniciovali členské státy, ale i my za irského předsednictví, my jsme se sešli se šestimi dotčenými státy a rozhodovali jsme opatření, tak my jsme také i Eh, upozornili Europol. Europol tedy nemá vlastní vyšetřovatele samozřejmě, kteří by vyšetřovali nezávisle eh, na členských státech, ale Europol může koordinovat trestní stíhání, vyšetřování, která probíhají paralelně v několika státech. Takže já eh, dělám tuto práci dva půl měsíce, ale podle evropských standardů ta eh, následnost eh, událostí byla rychlá a ta akce byla rychlá 13. února se sešlo těch šest dotčených států, dva dny na to byl předložen návrh eh, stálému výboru a zde neřeknu žádné tajemství, že i když to, co někteří popsali jako takové tedy mm, omezené plány monitoringu, pak i tak přesto byly odsouhlaseny e, stále výborem a byly okamžitě přijaty komisí. Dva dny na to a 25. února e, se o tom jednalo na radě ministrů. Bude se o tom, pardon, diskutovat na radě ministrů zemědělství a než já jsem nastoupil tedy do funkce, tak také e, Eh, vím, že někteří by to eh, označili jako otázku bezpečnosti potravin, to ne. Kdyby to byla bezpečnost pravidel, tak to bychom museli eh, my jako komise tedy do toho více vstupovat, to znamená zakazovat některé výrobky, protože jsou hrozbou pro zdraví. Je pravdou, že my mm, na úrovni Sanko máme tedy Eh, v Irsku, tu veterinární agenturu, ale ta nedělá eh, kontroly eh, masných výrobků jako takových, ale v podstatě dohlíží, to znamená kontroluje ty kontrolní mechanismy v členských státech, takže máme tam 110 inspektorů, kontrolorů, kteří provedli 160 170 kontrolních akcí v EU, většinou se to týkalo bezpečnosti potravin a 75 ve třetích zemích, odkud dovážíme masné výrobky, respektive další potraviny a 13 kontrol v zemích, které přistupují. Ale to je otázka auditu kontrol pouze. My nemáme ani to asi v dohledné době nebude, že bychom měli nějaký orgán eh, kontrolorů, kteří by tedy v terénu kontrolovali etikety, zda jsou v pořádku nebo ne. No to je eh, sice teoreticky možné, ale v praxi i teď, když se dělají škrty v rozpočtech, tak asi to možné není. A říkám i eh, v, v jiných portfoliích tam, kde jsou potřebné kontroly, tak co máme? Jsou e, tedy, že máme kontroly, kteří kontrolují kontrolory, a ne, že by komise přímo kontrolovala v terénu. Já nepodceňuji závažnost tohoto incidentu, ale musíme tu odpovědnost alokovat tam, kam náleží. A také i já velice si cením úsilí členských států, které se snaží zjišťovat porušování pravidel označování a i jsem rád, že zahajují řízení. Některá již byla zahájena, i trestně právní e, řízení či správní řízení. Samozřejmě e, ten supermarket není odpovědný, ale je to ta firma, ten výrobce, který tam dal tu etiketu tabáková směrnice, o té jsme také tady slyšeli a jaké to má dopady na zaměstnanost. Včera jsem vedl podobnou diskuzi na Radě pro konkurenceschopnost a v pondělí o tom budu jednat na Radě pro životní prostředí. To je otázka veřejného zdraví primárně. A smlouvy jako takové stanoví, že musíme mít vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví v našich politikách vnitřního trhu. A otázka. Bude tato směrnice znamenat, že se sníží počet kuřáků v EU? Já doufám, poněvadž pokud nikoliv, no tak není efektivní. Pokud má být efektivní, tak bude mít ekonomické důsledky, pokud počet kuřáků klesne a naším cílem je snížit počet kuřáků o 2% v příštích pěti letech. No samozřejmě to bude mít ekonomické důsledky. Já myslím, že nikdo ne, neříká, že bychom měli snad tady propagovat kuřáctví, abychom dávali více práce lidem v tabákovém průmyslu. Tady jde o ale otázku veřejného zdraví. Samozřejmě také to bude mít i pozitivní ekonomické efekty poněvadž pokud dojde k počtu snížení kuřáků, počtu kuřátů, no tak to bude znamenat úspory pro státní rozpočty na zdravotnictví a také i ten bývalý kuřák využije ty peníze, které takto ušetří a utratí je jinak. A cílem tabákové směrnice je, aby eh, eh, chom tedy harmonizovali eh, Eh, i ty balíčky eh, cigaret, aby to nevypadalo jako eh, balíček bombónu nebo parfém, aby to bylo jasně identifikovaný balíček s cigaretami, s jasným varováním. Někteří budou říkat, vy jste tedy nešli příliš daleko, vy jste nezavedli tedy takové mm, to tedy balíčky, které by byly bez uvedení výrobce a tak dále. Takže Někdo k nás kritizuje, že jsme šli příliš daleko e, v tom, jaké obaly se navrhují, někteří zase, že ne. A to je samozřejmě otázka pohledu. A ještě určitě parlament k tomu bude předkládat posměňovací návrhy a i rada třeba to posmění, ale je to vyvážené podle mě. A také i se to týká toho, jak by tabák měl chutnat. To znamená, jinými slovy, tabák by měl být méně atraktivní. Cílem komise tedy je snížit počet kuřáků. Neonikotinoid. Teď ty neonikotinoidy. It's not a question of being... Takže to tady nejde hm, o to eh, v podstatě, jak si hezky vypadat v médiích, nebo eh, tady nejde o to jenom, abychom vypadaly, že reagujeme. Ne, my reagujeme na výstupy agentury EFSA, která přijala studii a tato studie dospěla k závěru, že některé, ne všechny z těch neonikotinoidů, jsou škodlivé pro zdraví lidí a co komise by s tím měla udělat? Měla by ignorovat závěry agentury EFSA? A samozřejmě to bych potom musel zareagovat eh, asi i tady před vámi a zodpovídat se z toho, proč jsme nekonali ve světle toho, k čemu dospěla EFSA. A tudíž máme důvěru v agenturu EFSA. Pane komisaři, já se omlouvám, budeme pokračovat teď pouze anglicky, žádné tlumočení nebude, takže pouze anglicky. I'm sorry for that, but... Uh, to omlouvám, ale tlumočníci odchází.